Kolegové, můžeme začít, prosím. Eh, tak eh, vás laskavě žádám o ticho v sále, vítám všechny a chci i eh, přivítat zde všechny členy výboru Kult. A ráda vás opět vidím, doufám, že jste si užili dovolenou. Dnes je první školní den a my také začínáme, takže teď budu pokračovat italsky. Samozřejmě vám chci říci, že dnes nás čeká velice nabité odpoledne, tudíž musíme dodržovat čas, protože máme hodně bodů i hodně rozhodnutí, včetně schůze koordinátorů. Hned vám chci říci, že bod eh, programu. Pokud nejsou e, námitky, tak pokud jde o body programu, tak je budeme e, považovat za odsouhlasené. To je první bod pořadu, druhý bod e, schválení zápisu. Pokud nejsou připomínky, opět budeme je považovat za odsouhlasené. Jde o schůze 20. do 20. června a pár, pár sdělení tlumočení. Dnes francouzsky, německy, italsky, anglicky, řecky, španělsky, česky, maďarsko, polsky, bulharsky a rumunsko a také tím vítám i naše tlumočníky a děkuji předem za práci. Ještě bych vám, aha, samozřejmě jsme na webu, na internetu a také vám chci připomenout, že eh, byla odsouhlasena eh, rozhodnutí koordinátorů ze 13. červenci. Všichni dostali je e-mailem a pokud nejsou námitky, tak mm, jistě považujeme za odsouhlasené, protože jejich termín uplynul. Ještě dovolte e, možná takový detail, ale pro mě významný, taková spíš úvaha. Víte, že v mé zemi došlo k hroznému zemětřesení a to bohužel si vyžádala hodně obětí, včetně dětí a mm, mm, takže bych chtěla poděkovat všem kolegům, kolegům tohoto výboru i celého parlamentu, kteří vyjádřili, tedy nám, Italům a Italkám zde eh, mm, solidaritu a soustrast a také vás chci informovat, že já doufám, že i že i vy jste se zapojili i mm, třeba do eh, těch různých tedy eh, aktivit s tím spojených a i mm, my, mm, tedy jako eh, Itálie, si ceníme vaší solidarity i solidárních prostředků, na prostředků z těch různých fondů, které nám pomohou a zde i e, my, italská delegace a, a další určitě e, delegace se e, pojedou tady na místo samé se podívat na stav věcí a také další informace. Myslím si, že tady jde o fórum Evropské komise o Eh, eh, Benátkách a o ceně Lux. Eh, zde mm, víte, že již máme laureáty, vítěze a určitě mm, já bych ráda, aby všichni kolegové se, sešli se třemi krásnými, aby viděli tři krásné filmy, tedy ty, které se dostaly do finále a velice ráda bych, abyste je zhlédli. A 20. 28 studentů, mladých studentů Eh, tedy milovníků filmu eh, byli velice proaktivní a potom kde, takže já bych chtěla vám předat tuto informaci o tomto fóru Evropské komise. Máme zde i kolegy, kolegu Morgana a další z výboru pro průmysl, a kteří mm, pohovořili na tomto foru. A také je to velice pro nás důležité, protože Evropa teď eh, rozhoduje o novém finančním nástroji. Eh, víte, že 30. září uplyne lhůta pro ty finanční instituce, které chtějí se ucházet o zprávu tohoto fondu a my jsme říkali, že pořád opakujeme, že to je něco, co podle nás je velice relevantní, protože je to důležité pro různorodost v Evropě i v oblasti filmografie. Tady nejde pouze o to distribuovat filmy, ne, pasivně, ale jde i o to chovat se inovativně. Další informace, informace 8. září 8. září proběhne seminář, který jsme již plánovali. Výbor Kult spolu s výborem EMPL eh, spolupracuje. Tyto dva výbory velice aktivně spolupracují. Eh, to je to, co jsme si vždycky přáli. A zde máme tedy téma eh, agenda nových dovedností. Je to společný workshop, seminář na toto téma a již se dostali program, ale bohužel já Eh, mám problém, časový problém, takže osobně se nemohu zúčastnit, ale velice chci poděkovat paní místo předsedkyni Šojdrové, že mě nahradí. Ráda bych apelovala na všechny kolegy z výboru Kult, aby se zúčastnili eh, tohoto semináře, protože to je téma pro nás velice významné a je třeba mu věnovat maximální pozornost. Další významný bod a já zde vítám zástupce Eh, eh, kolega Fontaně a další kolegy z UNESCO. Chci připomenout, že dnes je Mezinárodní den eh, alfabetismu. Je to významná kampaň, která ještě, je to boj tedy, který ještě není vybojován, bych řekla. Chci připomenout, že toto je den, který byl vyhlášen již v roce 1966. Je to tedy 50 leté výročí, kdy slavíme tento den. Je to neuvěřitelné, ale i dnes eh, eh, je to téma aktuální a název dnes je eh, tedy číst je minulost, psát je budoucnost. A zde bych ráda vás upozornila na tento materiál, mm, který jste našli i na stole a určitě je to velká příležitost právě, aby mezinárodní společenství, včetně Evropy, aby mm, mm, aby opět tedy se zaměřili i na tento cíl eh, ve svých kampaních. Zde mm, pořád ještě eh, mm, platí, že 775 milionů dospělých let eh, neho, ne, nemá tyto dovednosti, 17% je to světové populace, dvě třetiny jsou ženy, ženy a dívky. Dnes 122 milionů mladých lidí není schopná eh, si přečíst ani napsat nejjednodušší vůbec větu a bohužel opět jsou to především ženy hm, které nejsou, eh, neumí tedy číst a psát. Je to asi 60% eh, těchto lidí, tedy jsou ženy. A 67,4 milionů dětí nechodí do školy. A tady to je velké riziko, že opět mají tu dispozici, že do budoucna nebudou schopni si poradit v tomto a my jako výbor kult musíme tedy uctít toto 50-leté výročí a nebýt lhostejní vůči tomuto důležitému tématu a nalézt způsob, jak více užej spolupracovat s UNESCO a s dalšími mezinárodními organizacemi na toto tématu a proto vám chci předem poděkovat za vaši součinnost a říci vám, že víme velice dobře, že Eh, eh, že číst a psát to je základní právo, lidské právo. A dále, další bod. Hned bych chtěla přejít k hlasování teď. Eh, máme zde, máme zde tedy zprávu o rozpočtu kolega Zdrojevský. Doufám, že, již, že máte hlasovací kartu. Zde nás čeká hlasování o obecném rozpočtu 2017. Zde máme tedy dva, dvě různá hlasování k pozměňovacím návrhům a návrh rozpočtu. Takže budeme hned hlasovat a chtěla bych vědět, zdali kolega Zdrojevský chce říci úvodem nějaká slova. Ne, takže přejdeme hned k hlasování. E vi prego di, ecco, siete tutti in grado di, di votare. Dunque, partiamo allora. Takže eh, budeme hlasovat a mm, hned přejdeme k, eh, k pozměňovacím návrhům. A máme pozměňovací návrh číslo 6350. Eh, takže kdo souhlasí? 6350. 6350. Eh, Costa Morgano. Takže, takže mm, jde o... Máte dva dokumenty, teď jde o ty draft budgetary amendments, dobře. Takže Máte hlasovací seznam? Dobře, takže návrh 6350, to je první návrh. Kosta Morgano, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 6352 pro, proti, zdržel se. zamítnout. 63,93 pro, proti, zdržel se. Přijaté 63,94 pro, proti, zdržel se. Přijaté 63,51 pro, proti, zdržel se. Přijaté 63,53 pro, proti, zdržel se. Přijat 63 54 pro, proti, zdržel se přijat. 63, 65 pro, proti, zdržel se přijat. 63, 96 ne, omlouvám se. Ne, ne, tak to ne. Takže to ne. Takže 63, 66 pro, proti, zdržel se přijat. Hmm, nyní se dostáváme k 63,55. Pro, proti, zdržel se přijat. 63,56. Pro, proti, zdržel se přijat. 63,57. Pro, proti, zdržel se přijat. 63,58. Pro, proti, zdržel se přijat. 63,59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže zamítnuto. 14 proti 12 pro. 63, 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 63, 61. Kdo je pro?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 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6408. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 63.62. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 63.63. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 63.64. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jdeme na 63.67. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 63, 68, pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale ještě ověřím, takže zahajuji hlasování. Za, končím hlasování. Zamítnuto. 63, 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63-70. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63-71. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63-72. pro, proti, zdrželi se. Hmm, pravděpodobně zamítnuto, ale ještě ověřím, takže zahajuji hlasování 63, 72. Končím hlasování. Zamítnuto. Šedesát tři, sedmdesát čtyři, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6375 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6376 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6377 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6377 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6379 pro, proti, zdrželi se přijato. 63, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63, 81 pro, proti. Ještě jednou prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Takže nyní přejdeme k bodu 63-82. Přijato. Nyní k pozvědacímu návrhu 6384. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6385. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6386. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6387. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 63,88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64,09. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64,10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64,11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64 00 pro proti, zdrželi se přijato, 64, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, takže nyní eh, pozměňovací návrh 64, 14, eh, pardon, 6401, ten je přijat, 6416 pro, proti, zdrželi se přijato, 6403 pro, proti, zdrželi se hlasov, eh, přijato, 63, 89 pro, proti, zdrželi se, ještě ověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnu to. Nyní pozměňovací návrh 63, 97 pro, proti, zdrželi se, přijato, 63, 90 pro, proti, zdrželi se, Přijato 63,91 pro, proti, drželi se přijato. Š- nyní 63,92, poslední pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní se podíváme na druhý dokument. Je to návrh stanoviska, odstavec 1, pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 4 pro, proti, zdrželi se. Ještě ověřím, myslím, že bylo přijato, ale každopádně zahajuji hlasování k bodu číst 4. Končím hlasování. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Pět přijato, šest, kdo je pro, proti, přijato, sedm, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, číslo osm, je oddělené hlasování na žádost TPP, takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní odstavec 2e, pozměňovací návrh 9, ten je přijat. Návrh číslo 10 pro, proti, zdržel se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 11. Končím hlasování. Přijato. Takže pozměňovací návrh číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16. Ještě ověříme. Ano, takže hlasování k pozvacímu návrhu číslo 14.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 zdrželi se zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní konečné hlasování k tomuto návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 20 pro, 2 proti a 2 se zdrželi. Blahopřeji našemu zpravodaji panu Zdrojevskému. Děkuji za vaši práci a za vaši aktivitu. Takže nyní budete muset svést boj ještě ve výboru pro rozpočet, tak aby tento návrh prošel. Eh, cari colleghi, ora abbiamo... Milí kolegové, nyní Ještě chvilečku, prosím. Ráda bych eh, hned sem pozvala. Ještě eh, chvilečku, protože potřebujeme teď eh, to všechno zorganizovat, abychom zde mohli přivítat dva, tři odborníky, experty, kteří dělali průzkum, který se týká zprávy, prováděcí zprávy o tvůrčí Evropě. Jak víte, já jsem eh, eh, na posledním zasádání 14. července jsem uvedla tuto diskuzi. Oh, nice to meet you. Nice to, nice, nice to meet you. Okay. The other the others ah, are coming. And ah, so, allora, intanto una cosa... Eh, takže, jak víte, zde již jsme zahájili diskuzi o dvou prováděcích zprávách na poslední schůzi eh, nebo schůzích 13. 14. července. Šlo o Erasmus, eh, kde jsme si řekli, jaké jsou výsledky výzkumu které provádělo Policy Department a poté o tvůrčí Evropě také. Také i vzhledem k faktu, že jsme měli určité problémy vůbec eh, přizvat všechny experty na poslední schůzi před prázdninami, jak víte, i kolegů zde bylo málo, tak jsme se rozhodli po té obecné diskuzi, kterou jsme vedli, kterou jsem uvedla já, mm, mm, kde jsem eh, identifikovala ty pozitivní body i kritické body eh, s prováděním programu Tvůrčí Evropa, tak jsem, eh, jsme tedy rozhodli, že to bude až dnes, kdy eh, zde si předne, kdy si mm, pohovoříme o těchto třech studiích. První se týká Tvůrčí Evropa, podprogram program Eh, Evropa kultura, je to program, který se týká především kultury, řekneme si, jaké jsou naše zkušenosti. Zde je to politické oddělení B, které eh, provádělo tuto studii pod vedením profesorky Elizabety Lazaro, která je profesorkou tvůrčího hospodářství eh, Univerzity v Utrechtu. Druhá studie, jejíž autorem je pan Alain Modo, který zná všechny tyto věci velice dobře, to je známá osobnost, expert v této oblasti, a potom hlubší analýzy eh, eh, programu Media, Evropa Media. A máme již první zkušenosti, protože ten program již funguje eh, asi dva roky, takže to bude velice zajímavé. A potom i Creative Desk rozeslal Eh, eh, dotazník a potom paní eh, Laura Alman Tejte z Media Consulting Group také tedy se do tohoto zapojila. A třetí studie se týká implementačního prováděcího hodnocení. To jsme provedli tady v parlamentu, mm, naše oddělení EPRS a tuto studii předese mladý, velice mladý, ale šikovný odborník Samuel Dosy. A mm, mm, na konci eh, i eh, řeknu pár slov a mm, připomeneme si to, co jsme řekli dříve již na předchozí schůzi a poté dám slovo kolegům, kteří budou se chtět vyjádřit do rozpravy, aby mohli případně položit otázky či přednést své poznámky. Eh, po, takže poté nejprve dám slovo stínovým zpravodajům potom a poté všem zainteresovaným členům výboru, poslancům a samozřejmě poté e, i komise, doufám, a i eh, e, agentura e, takže doufám, že také do toho vstoupí, ale hned dám nejprve slovo první odbornici, a ráda bych, abyste všichni respektovali 10 minut, které máte, abychom poté měli diskuzi, ještě měli čas na diskuzi. Samozřejmě také máte možnost používat slajdy, tak jako první profesorka Elizabeta Lazaro. Aha, ne, to bylo pořadí, které se mi tady píše, ne, tak nejprve začneme EPRS a poté další dva řečníci. Dobře, tak to uděláme v tomto pořadí. Já s tím nemám problém, mě to je jedno. Dobré odpoledne. Nejprve chci poděkovat eh, paní Kosta za to, že eh, nám dala možnost eh, prezentovat naši interní analýzu Úvodem chci říci, že hodnocení evropské implementace od EPRS e je součástí každodenní práce EPRS. E jejímž cílem je podporovat aktivitu tedy vypracovávání implementačních zpráv pro parlamentní výbory. V tomto případě eh, se snažíme schrnout eh, současný stav v naší analýze. Vzhledem k tomu, že program Creative Europe už eh, běží asi tři roky a začínají, začínáme sbírat určitá data. Eh, možná jich není dost na to, aby z toho bylo plnohodnotné vyhodnocení, ale přesto se nám podařilo, zejména ve spolupráci eh, s příslušných služeb Evropské komise, eh, schromáždit soubor informací, který, jak doufáme, bude ku prospěchu našim pozdějším analýzám. Eh, tady eh, vidíte eh, několik dalších podobných analýz od EPRS. Zejména jde o oddělení pro ex post posouzení dopadu, a tady vidíte, co dělali za poslední měsíc. Máme tu tedy e, přímo e, téma naší dnešní diskuze. E, předchozí hodnocení programu Creative Europe už byla vypracována. Já bych začal nařízením pro program Creative Europe, tedy to, kterého zakládá. To bylo v roce 2013 podpořeno posouzením dopadu který mimo jiné, které mimo jiné zdůraznilo eh, potenciální eh, přínosy plynoucí z integrace těch dříve oddělených programů Culture a Media. Kromě toho jsme také věnovali pozornost eh, tomu, že zavedení průřezového finančního nástroje by mohlo případně přinést zjednodušení přístupu k financím u tématu, kde je tradičně velice obtížné e, nějakým způsobem e, získávat a čerpat veřejnou podporu. Pak tedy vznikla průběžná hodnocení, zvlášť pro programy Culture a Media. A když začnu průběžným hodnocením Culture, tak kromě toho pozitivního aspektu, e, mezi něž patří také příspěvek k přeshraniční spolupráci. Byly také zdůrazněny e, jiné kritičtější poznatky. E, zejména jde o částečnou neschopnost e, zvládat výzvy, které před tento program klade celkový proces digitalizace. Totéž do různé míry platí i pro průběžné hodnocení programu Media kde se ta kritika soustředila spíše na eh, aspekt eh, záruky eh, patřičné reaktivity pro inovaci. Teď mi prosím dejte pět minut na to, abych pojednal o velice specifickém aspektu naší analýzy. Eh, je to součást eh, našich dat, které potom přispějí k dokončení eh, implementační zprávy, o které budeme debatovat později. A je to tedy doplněk práce, kterou odvedli kolegové z DJI Pol a o které pohovoří později. Já stručně nastíním ten program, který možná bude představovat určité výzvy v budoucnosti, protože jde o téma velice důležité pro naše diskuze. Takže jenom, abych vám připomněl, tak samotný účel nové struktury eh, kreativní Evropy Eh, plyne z toho, že vlastně byly sloučeny eh, dvě dosud oddělené větve. Ta první z nich eh, poskytovala průřezový finanční nástroj, který má pověst nástroje na zvládání výzev, které představuje digitalizace. A na odstraňování sílící fragmentace trhu a nástroj, který kromě toho se snaží zvládat výzvy, které představuje globální eh, konkurence a čím dál těžší přístupnost k finančním prostředkům. A to zejména pro eh, ty aktéry, kteří se pohybují v kreativním eh, a kulturním odvětví. Statisticky, zejména v tom kulturním sektoru, Tady jsme nashromáždili určité množství dat, ale samozřejmě s určitými omezeními. Nové statistiky o kultuře eh, vydal Eurostat eh, poměrně nedávno, přestože naš, naše studie se opírá zejména o zprávu ISSNet eh, Culture, o Eurobarometr z roku 2013 a o, o průzkumu Eurostat Household Budget což byly pro nás hlavní prameny, z nich jsme čerpali statistická data e, pro popis problematiky. E, dalším rysem Creative Europe, který je předmětem diskuzí a který bude předmětem diskuzí i v budoucnu, je e, vytvoření nového nástroje záruky, New Guarantee Facility, který přichází s určitým spožděním, Toto spoždění však eh, je eh, odůvodnitelné, jak jsme zjistili, eh, těmi potížemi s přitahováním investorů do sektoru, kde zisky a příjmy nelze očekávat příliš rychle. Na závěr této části mohu říci, že informace, které vám dnes poskytneme, mají nastínit předběžný předběžné hodnocení programu eh, Creative Europe v polovině období, které má komise předložit do konce příštího roku. Na závěr bych uvedl eh, pět eh, bodů, kde se vyjadřujeme kriticky, nenutně negativně, nicméně kriticky v dobrém slova smyslu v zájmu lepšího fungování eh, Creative Europe. Sloučení původně oddělených programů Culture a eh, Media znamená také sloučení práce eh, dvou různých oddělení služeb Evropské komise, což není nutně nic nového, protože při eh, managementu programů na úrovni komise k tomu občas dochází. V tomto případě ale to může představovat eh, určité výzvy vzhledem k odlišné eh, pozici na trhu těchto dvou sektorů, které tyto programy pokrývají. Jsou to sektory, které jiným způsobem reagují na selhání trhu a tak dále. To potom nechám na pozdější detailnější diskuzi. Role a působení těch Creative Europe Desks. Ty jsou také pod určitým tlakem, vzhledem k tomu, že u některých se měla jejich role omezit na informační roli. Mělo jít o e, informační styčný bod, zatímco jiné měly být také spíše eh, určitým katalyzátorem, který by zachycoval eh, skutečné potřeby eh, aktérů, kteří se budou eventuálně programu účastnit. A to tedy zejména těch aktérů, kteří působí v kulturním a kreativním odvětví. Pokud jde o logiku intervencí a o potřebu zajistit určitou finanční koncentraci v klimatu čím dál větších finančních škrtů, tak tady někteří spochybňovali celkový objem podpory na tyto programy. I když je jasné, že potřeby lze diverzifikovat, tak pak by měly finanční prostředky dosahovat alespoň určité minimální výše, tak aby byla zajištěna efektivita programu. Pak e, je tu jeden bod, e, který zejména mě leží na srdci. Je to bod, e, který se týká celkového procesu hodnocení, evaluace programu. A souvisí to se systémem indikátorů, kterými program měl být doprovázen už od svého počátku. Tento systém indikátorů je mimochodem také součástí e, nařízení. Zatím však nevstoupily v platnost a e, probíhají úvahy o možnosti zreformovat systém indikátorů tak, aby lépe odpovídal cílům programu a aby tak vznikl efektivnější způsob, jak monitorovat vysoký počet kroků ze kterých eh, ten program se stává. A konečně poslední bod, který bych chtěl zdůraznit, to je bod, který se nutně netýká pouze Creative Europe a je obecnější. Jde o veřejnou podporu. A v tomto případě Jde zejména o možnost zároveň zaručit určitou různorodost kreativního a kulturního sektoru a současně zaručit konkurenceschopnost těchto sektorů, které čerpají podporu z tohoto programu. Tak tady eh, bych se odmlčel a velice rád se vyjádřím později, až budou dotazy. Děkuji. Děkuji za eh, velice jaksi Eh, stručně vyjádřenou analýzy a chci ujistit všechny kolegy, kteří používají eh, tady papír a jak by se ovývali, tak eh, ano, už jsme požádali o lepší klimatizaci. A nyní dám slovo ke stejnému bodu paní profesorce Lazaro. Prosím, máte slovo. Good afternoon. Uh, Dobré odpoledne. Ráda bych poděkovala Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu za pozvání a za možnost představit vám tuto studii. Je to studie, kterou jsem vypracovala pro eh, generální ředitelství pro vnitřní politiku. Název této studie je Implementace eh, nové kreativní Evropy. Konkrétně eh, se jedná o první zkušenosti s podprogramem Kultura. Můj kolega bude hovořit o podprogramu Média. Vzhledem k tomu, že máme poměrně málo času, tak bych eh, s vámi ráda prošla tato studii, která již je k dispozici online. Velice stručně vám nabídnu shrnutí hlavních výsledků. Především se soustředím na um, původní cíle a rozsah studie. Také vás krátce seznámím s hlavními výsledky a nevynechám ani doporučení, která se týkají především Evropské komise. Co stálo na mm, počátku této studie? Šlo o vytvoření nového rámce pro novou tvůrčí Evropu, o spojení e, kultury a médií. Jsou to v podstatě dva poměrně e, odlišné programy, které se spojí do jednoho programu s názvem Kreativní Evropa. Smyslem bylo zaručit e, především administrativní efektivitu. Kultura a média jsou dva podprogramy, které mají na starosti dva, dvě různá ředitelství, EAC a CONNECT Evropské komise. Cílem této studie bylo poskytnout vám, poslankyním a poslancům Výboru pro kulturu, pochopit, jak fungují tyto dva podprogramy, na co je potřeba se soustředit ze strany příjemců a žadatelů, jinými slovy konečných uživatelů. A z tohoto důvodu jsem provedla jak kvalitativní, tak kvantitativní rozbor, vycházející z průzkumu Eh, v rámci národních kanceláří pro kreativní Evropu, tak abych si mohla udělat obrázek o prvních dopadech realizace tohoto programu, který, jak jistě víte, byl zahájen před eh, asi dvěma lety. Proč tady máme tyto kanceláře pro kreativní Evropu? Eh, jsou to taková kontaktní styčná místa mm, pro Evropskou komisi a konečné uživatele. Takže eh, zde se právě mohlo velice dobře posoudit, eh, jak se programy rozvíjejí. Byla to, byl to velice důležitý pohled. A vzhledem k tomu, eh, jak jsme byli omezeni časem, tak to byl dobrý kompromis při naší snaze získat relevantní a důležité informace. Takže co jsme provedli? My jsme uspořádali, no vytvořili takový dotazník, který byl poskytnut online. A pokud se podíváte do přílohy tohoto dotazníku, tak zjistíte, že tam je šest hlavních oddílů, které se tý, týkají struktury těch kanceláří, realizace programu s ohledem na priority a ostatní hlavní cíle, pak je tam řečena problematika příjemců, proces oplik, eh, eh, žádostí a také výsledky činnosti v letech 2013 a 2014. Jsou tam také, jsou tam oba typy otázek, jak zjišťovací, tak doplňovací. Jaké jsou hlavní zjištění? Tento dotazník se setkal s poměrně velkým ohlasem, takže to má statistický význam. 32 kanceláří s celkem 39 eh, nám zareagovalo. Tyto kanceláře najdeme ve větší, eh, ve větší části nebo převažující části evropských no, členských států EU. Podprogram Kultura je považován za velice důležitý pro odvětví kultury. Většina těchto kanceláří je toho názoru, že tento program byl úspěšně realizován. Byly doplněny také celkové cíle programu. Kulturní aktéři se na to dívají také pozitivně, na úspěch tohoto podprogramu. Nicméně Eh, některé priority eh, jsou nahlíženy poměrně kriticky. Podíváme se na to, jaké to jsou. Náklady byly také problémem. Byly tady, tady rozpočtové hm, problémy. Odvětví jako například eh, architektura, audiovizuální oblast a kulturní dědictví jsou, byly, byly nejméně eh, využívány ze strany eh, těch příjemců. Finanční kapacita eh, představuje hlavní omezení či překážku obecně pro tento podprogram. Konkrétně je řečeno, kde byl největší úspěch s realizací tohoto programu ze, z pohledu kanceláří? Byla to podpora eh, mobility kulturních pracovníků, podpora a budování kapacity. Bylo umožněno propagovat eh, aktéry v oblasti kultury, podpora kulturních eh, děl, produkce pardon, eh, budování partnerství mezi koordinátory a spolupořadateli. Silné evropské partnerství je považováno za eh, důležitý, možná nezbytný prvek pro úspěšnou realizaci projektů. Pak je tady také vyšší angažovanost pro organizátory. Takže to jsou ty silné stránky realizace tohoto podprogramu Kultura a Jaké byly slabé, slab, slabší nebo relativně slabší stránky? Eh, je to publikum, rozvoj no, nárůst publika, program evropských sítí, takže možná by se mohli bavit o tom, jestli se jedná o opakování, jestli tady není dostatečné rozlišování mezi jednotlivými platformami, to, mus, to musí proskoumat Evropská komise a příslušné agentury. Pak je tady podpora a e, podpora publikování evropských literárních děl, která by měla sloužit k jazykové rozmanitosti. Pak je tady šíření projekt výsledků a úspěchů programu. A pak je tady také rovnováha Eh, mezi eh, vlastně dlouhodobým, dlouhodobou kvalitou projektu a příjemci. Jaká jsou doporučení? Komise by měla učinit toto. Měla by zvážit eh, konsolidaci priorit a ostatních aspektů, které byly nejlépe implementovány. Měla by usnadnit či znovu zvážit priority a další aspekty, eh, které byly relativně nejméně úspěšně implementovány, eh, měla by omezit eh, nerovnováhu mezi počtu příjemců a počtem žadatelů. Měla by také zajistit adekvátní reprezentaci všech odvětví kultury. Měla by poskytnout větší podporu malým projektům, měla by také informovat o úspěšných realizacích eh, částečních projektů ze strany příjemců. Dále by měla konsolidovat eh, zlepšení v oblasti řízení programu. To se týká především vlastní implementace a zjednodušení. A v neposlední řadě by měla integrovat Eh, více národních kanceláří pro program Kreativní Evropa do rozhodovacího procesu. Sem patří také lepší sdělení údajů a informací a, zaj- a zajištění vyšší integrace eh, jednotlivých sekcí eh, podprogramu Kultura a média. Takže tolik z mé strany, děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji paní profesorce. Ano, ono Samozřejmě vím, že je těžké hovořit stručně takto na toto téma, ale mm, byste to respektovala samozřejmě, protože určitě bude možnost ještě více jít do hloubky v diskuzi, protože bude hodně, určitě hodně otázek. A ještě dám slovo hned Alenovi Modo, který bude hovořit o podprogramu Média. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Tak, abyste si také poslechli francouzštinu trochu, protože vím, že v Evropském parlamentu jsou tyto možnosti. A já Eh, sice mám prezentaci, prezentaci, PowerPointovou prezentaci anglicky, já nebudu opakovat eh, eh, to, co řekli kolegové, abych ušetřil čas, který mám k dispozici, ale já tedy se zaměřím co nejrychleji na kontext, na metodiku, na první výsledky a na výběrové řízení potom a potom hlavní výsledky toho našeho šetření a závěry. Takže první věc, porovnám nebo chci, abychom pochopili, eh, v čem se liší tento program od toho předchozího, který jde o program z roku 2014, program Media a kultura, ale i Media Mundus. Eh, cíle programu byly víceméně stejné, to znamená podporovat kulturu, tvo, eh, audiovizuální eh, kreativitu, tvorbu, anim, distribuci, propagaci, animaci, dokumentární filmy, videohry, festivaly, školení hm, a mezikulturní projekty. Tak na to tam byla vyčleněna další položka Tady vidím, že mám trochu problém s těmi slidy. Voilà, donc les principaux, euh... A hlavní změny, ke kterým došlo, aha, teď to zase jsem to mačkala příliš rychle. Takže hlavní změny je, že jste, eh, v podstatě ty hlavní položky se opakují a některé naopak ne, jako pilotní projekty, jako počáteční vzdělávání a potom eye to eye, to je položka, která se týkala eh, nákladů, finančních nákladů na produkci, ale byly přidány nové položky, jako, eh, jako koprodukční fondy například, to je důležité, a záruční fond. Tato změna eh, znamenala, že jsme mohli oslovit nové příjemce eh, v oblasti filmu, rozvoje mm, tedy diváctva a propagace evropského obsahu. Metodika metodika je stejná jako ta metodika, o které hovořila Elizabeta, to znamená, eh, my jsme se zaměřili na Mediadesk, a rozeslali jsme anonymní dotazník, to znamená zcela byl anonymní, to znamená na konci toho šetření jsme nevěděli, kromě některých těch, kteří tam e, zmínili konkrétní věci, tam jsme to mohli dedukovat, tak my jsme to nevěděli, bylo to anonymní, my jsme chtěli právě pochopit, Eh, jaké jsou vztahy s výkonnou agenturou a s Evropskou komisí, co si o tom myslí. Takže dostali jsme 32 odpovědí, ale některá ta mediadesk pokrývají několik zemí, jako Francie, Španělsko, tedy spíše několik regionů, jako například Francie, Španělsko, Anglie, tak tyto mohly odpovědět buď za jednu zemi, a nebo za skupinu. Takže jsme dostali 32 odpovědí, které pokrývaly 83,5 Mediadesk a mm, některé z nich neodpověděly eh, vůbec. A takže zhruba se týkal ten dotazník tří kategorií otázek. Jednak vztahy, chtěli jsme vidět, jaké jsou vztahy s Evropskou komisí a s agenturou, potom jaké jsou hlavní nástroje, které mají k dispozici žadatelé o prostředky z tohoto programu média a hlavní výsledky, jaké byly a jaké změny by si přáli, tedy co navrhaj, navrhují tato media desk. Eh, dostali jsme 220 eh, stránek odpovědí. Pokud by vás to zajímalo, můžete se na ně podívat. První výsledek eh, po dvou letech tedy tak ty první výsledky, v podstatě ty jsme vydedukovali ze všeho, co bylo k dispozici na eh, webovské stránce Tvůrčí Evropa, ale zatím to jsou částečné, parciální výsledky. Více než 1800 žádostí bylo předloženo a eh, ale eh, Eh, všechna výběrová řízení nebyla online, všechny žádosti nebyly online, ale těch podkladů jsme měli dost. Eh, z těchto tedy 1800, tak ty hlavní se týkaly především distribuce, potom i položky, která se týkala vývoje, eh, single project například a podobně. Výsledky na této tabulce, které se tamto čtete, tak zjistíte, že to jsou výsledky, kdy jsme porovnávali počet těch předložených žádostí po jednotlivých zemích bez ohledu o to, z čeho, z jakých položek chtěli čerpat a počet projektů, které nakonec byly vybrány na konci těch výběrových řízení. A vidíme tam určitá překvapení, poněvadž hlavní země, máme zde pět zemí, eh, které jsou eh, nad, mají více než 60 úspěšnosti Eh, žádostí druhá kategorie zemí mezi 50-60% a úspěšnosti a nakonec hlavní skupina, to jsou ty země, které jsou eh, pod 50%. Nás tam trochu něco překvapuje, třeba ty dvě země, které jsou na konci. Já se omlouvám, paní předsedkyně, vidíte, Itálie 26% úspěšnosti pouze a hned potom Anglie 28%, tedy nad tím Vidíme i Francie, Německo také figurují v té části, která se týká, eh, nebo nezrovna nejsou nej, na tom nejlépe, pokud jde o čerpání z programu. Hlavní závěry, které lze vyvodit, eh, jsou vztahy s Evropskou komisí a s agenturou potom nástroje, které jsou k dispozici, které mají k dispozici tyto media desk a žadatelé, a potom eh, eh, další závěry se týkají, co říkají media desk o těch různých možných podporách. Eh, pokud je o vztahy s Evropskou komisí a s agenturou a s mm, příslušným DG, takže obecně fúze, Eh, eh, skutečně to byl velký boj mezi dvěmi různými světy, eh, mezi různými tedy typy kultury. A zjistíte, že to jsou sice závěry, ale spíše se to prezentuje jako doporučení. To vychází z toho, co si přejí Mediadesk. Existuje mnoho dokumentace, které produkují tyto mediadesk, tato dokumentace, ale nikdy není využívána Evropskou komisí ani agenturou. Jde o to, aby všichni přece využili zkušenosti a protože máme eh, řadu mediadesk, eh, které mají velké problémy vůbec se vyznat, jak čerpat z toho programu. A takže by rádi se inspirovali, dočetli zkušenosti a, mm, takže skutečně tyto media desk, jak řekla Elizabeta také, tak eh, mm, nemají dostatečné informace, takže jde o to posílit komunikaci mezi agenturou a příslušným DG tak, aby eh, nemuseli tak bojovat o tyto informace. Potřebují více informací, potřebují, potřebujeme více informací o žádostech, které uspěly i těch, které neuspěly. To je velký rozdíl od eh, toho původního programu. Tam byly k dispozici výsledky a bylo možné potom odůvodňovat, proč bylo rozhodnuto tak, jak bylo. Takže transparentnost, hodnocení programu a potom i mm, mm, tedy informace o e, výběrových řízeních, o selekci programů. Dále e, i je třeba e, podporovat výměnu těch dobrých zkušeností mezi těmito mediadesk. Zde není žádná organizační struktura agentury, nikdo ji nezná, takže nikdo neví, s kým komunikovat v té agentuře. Všechno probíhá sice e-mailem, ale je to příliš anonymní. A dále Mm, je třeba, není tam, ani dostat, není tam dostatečný kontakt s Evropskou komisí. Takže teď velice rychle ještě. Nástroje. Ty nástroje jsou docela uspokojivé, zhruba řečeno, ale ten portál je, eh, pro ty účastníky je příliš komplikovaný, takže je třeba ho zracionalizovat. Komunikační e, eh, eh, nás trojning je uspokojivý. Dále ale pokud jde o podávání žádosti, to je příliš komplikované. Mají tam pět různých manuálů, které musí používat. Ta, metoda, ta terminologie také není úplně jednoznačná a často si protiřečí. Tedy to, co říká komise a to, co říkají ty manuály. A e, potom i ta automatizace není uspokojivá. Tak nyní podpora. Program není údajně dostatečně flexibilní a, mm, eh, a ten mm, bodový systém je často eh, spíše penalizující, je to handicap pro některé a eh, zde existuje asi příliš velký počet media desk, takže ten systém těch bodů dává spíše přednost malým středním zemím, to znamená, díky tomu bodovému systému dostávají více bodů, třeba pět bodů, Eh, pokud jde o eh, ty eh, své programy a takže ten mm, bodový systém údajně mm, není spravedlivý, měl by sice dávat přednost těm malým zemím, ale ty výsledky, tak jak jsme viděli na tabulce, tak spíše se tam nahrává těm středně velkým zemím v tom bodovém systému. Takže, ale v těchto zemích již existují různé další podpory audiovizi. Je to tady mechanismus, který je v podstatě zvrácený podle Mediadesk, to říkají, to znamená má eh, eh, tedy kontraproduktivní účinky a brání konkurenci. To byla eh, to, byla, to byla hlavní poznámka, připomínka. Dále je tam problém s těmi crossover projects, ty se těžko realizují. Závěrem teď, ten program údajně je dobře uspůsoben potřebám daného odvětví, ale není dost dobře, není ani dost do, není tolik komplikovaný sice prý, ale lze co vylepšovat. Především otázka trvání, eh, hodnocení, to je příliš dlouhé, příliš dlouho se to vyhodnocuje. Na to si stěžují lidé z praxe, Například eh, to porovnávají s Euroimage, Euroimage tam eh, je to kratší. Otázka rozpočtu na program Media eh, a Creative Europe, Tvůrčí Evropa. Čím dál více žádostí a odborníků, lidí, takže roste ten zájem, ale to nejde ruku v ruce s Eh, těmi možnostmi, takže potom jsou zde frustrace, nespokojenost, protože příliš mnoho žádostí o čerpání se musí zamítat. To bylo velice stručně, paní předsedkyně. Děkuji. Myslím si, že to byly velice zajímavé analýzy, i hm, sice takové možná zestručněné, ale eh, máte dokumentaci k dispozici, i, tu, i ty PowerPointové prezentace si tady můžete vzít, i ty studie. A já si myslím, že nejenom stínový zpravodajové, ale i další určitě budou mít zájem. Já bych vám chtěla tedy poděkovat a říci, že zde máme zájem o slovo ze strany kolegů, takže podíváme se, jak jsme na tom s časem. Ok, abbiamo ancora un quarto d'ora. Dobře, máme asi čtvrt hodinku, takže hned dám slovo kolegům a já potom řeknu něco nakonec. Takže prosím, jenom bych ještě řekla dvě, tedy já bych řekla dvě věci, dva fakta. Vy víte, že my všichni, my jsme již to řekli komisařům, zainteresovaným komisařům Navračičovi, Ettingerovi a my jsme zdůrazňovali, že kultura, vzdělávání, že to je něco, co by mělo být v, ve velkém zájmu různých vlád a i Evropské komise, protože i audiovize a tvůrčí průmysl v, by měla dostávat podstatný nárůst prostředků, protože tento sektor zatím je podfinancován zde i ten ukazatel úspěšnosti projektu, které čerpají z programu Kultura, je 20%, ale jsou tam určité lines, e, položky jako e, spolupráce, tak e, tam často to je jenom 11%, takže z toho vznikají obrovské frustrace a podobně, odpor takové. Potom program Media, ten má za sebou velkou historii, že představuje 56% rozpočtu a zde i mm, mm, má eh, eh, velké možnosti, na něj dobře sektor reaguje, ale pořád ještě tam ty výsledky jsou úspěšnosti 43%, pokud je projekty. Ehm, takže to jsou jenom fakta. A dále bych chtěla připomenout, to jsem řekla i úvodem, je zde problém toho bodového systému. Ano, určitě. Zde eh, je návrh v mm, parlamentu nalézt rovnováhu mezi těmi většími, středně velkými a malými zeměmi. Ale upřímně tato automatická metoda, eh, bodová metoda, tak eh, hm, nereflektuje v podstatě realitu audiovize v Evropě a já myslím, že Evropská komise by měla přehodnotit ten bodový systém, který je příliš rigidně aplikován a e, měl bys to tedy přehodnotit, ta váha těch bodů. To jsem již řekla. tedy e, potom ještě řeknu něco závěrem a nejprve ale dám e, slovo kolegům, takže mil, minutu a půl kaž, bude mít každý z kolegů, takže kdo si požádal o slovo? Kolega Kamerevert. Já se omlouvám. Tak kamerever, Kamerevert Venta, Šojdrová, World, Evans, Morgano a Evans. Takže prosím, tyto zájemci mají slovo. Dank äh, in Anbetracht der Kürze. Děkuji vám vzhledem k tomu, jak málo máme času. Já to vezmu jenom heslovitě. Myslím si, že u evaluace bychom se měli zamyslet nad tím, eh, jestli je opravdu smysluplné, abychom oba tyto programy, kulturu a média, tímto způsobem slučovali. Eh, zpětná vazba je taková, že synergický efekt, eh, ve který jsme doufali, vůbec není znatelný, rozeznatelný. A za druhé, podpora zejména velkých projektů. Já si myslím, že to je chyba, podporovat velké projekty místo malých projektů. Velké eh, neznamená nutně viditelné, viditelnější. Já si myslím, že tady by také bylo dobré se nad tím zamyslet. Já si myslím, že stále tu panuje nedostatečná transparentnost při výběru projektů, protože občas není vysledovatelné, jakým způsobem se body udílely, eh, na jakém základě a tak dále. Eh, takže dá se dojít k pozitivnímu rozhodnutí i k zamítnutí. Je to nejasné jasné. Já si myslím, že tady je nutné to ještě nějakým způsobem dopracovat. A právě u kulturních programů je samozřejmě eh, ohnisko zájmu na kreativní ekonomice, kde vlastně ta klasická kulturní eh, oblast eh, je tak trošku upozaděna. Možná byste mohli ještě říci, jestli, i vy, jestli to odpovídá i vašim zkušenostem, jestli jste na to též přišli i ve vaší studii. Sice, že klasická kulturní oblast a podpora podpora e, umělců a umělkyň, jestli není tedy spíše na ústupu a jestli podpora sítí e, značně nepoklesla oproti minulému e, programu. Protože právě podpora sítí je to, čím bychom se měli zabývat jako kulturní výbor, protože právě takovéto sítě jsou velice efektivní, i pokud jde o udržitelnost. Takže tolik ode mě. Děkuji. Děkuji, kolega Venta. Pani Właściwie będę zbliżony do wypowiedzi koleżanki. Kamer... Děkuji, paní předsedkyně. Já v podstatě jsem chtěla říct to tež jako kolegyně. Samozřejmě nejprve chci poděkovat našim hostům za práci a jsem stínovým zpravodajem, tudíž bych rád se vyjádřil teď k té fúzi, eh, tedy kultury a média. Jaké jsou konkrétně kroky, eh, akce, které třeba mm, provést, aby tato fúze skončila úspěšně, to znamená, aby ta spolupráce byla užší. A druhá otázka. Slyšeli jsme zde, že program média má určitou podporu. A vy jste hovořili o tom bodovém systému, který údajně není dostatečně efektivní. Jak tedy bychom mohli teď tento systém změnit, aby byl transparentnější, aby byl efektivnější? A ještě otázku, jak podporovat malé, respektive středně velké země EU, aby ta podpora skutečně reflektovala kulturní různorodost. Děkuji. Děkuji, paní Šojdrová. Děkuji. Já navážu na své kolegy u té první otázky, co přineslo sloučení do jednoho programu Kreativní Evropy. Ehm, já myslím, že je třeba vyhodnotit. Zatím Eh, jsme slyšeli, že se to spíše jeví jako méně přehledné, že ta efektivita nebo nějaké očekávané efekty zatím nejsou viditelné. Myslím, že to bychom měli zaznamenat a rozhodně to není v zájmu eh, dobrého čerpání. Čili pokud by eh, to spojení spíše komplikovalo čerpání, komplikovalo by organizaci, mm, pak bychom měli uvažovat o změně. Uh, Eh, tak aby to skutečně bylo přehledné aby to bylo dobře čerpatelné. já děkuji za to že v té metodice jste se zaměřili eh, na komunikaci s těmi národními kancelářemi a já mám velmi dobrou zkušenost s českou národní kanceláří kreativní evropy vůbec mě neudivuje že to čerpání je vcelku solidní a Ehm, souhlasím s tím doporučením které tady zaznělo eh, pro kulturu menší projekty zjednodušení a zapojení kanceláří do toho rozhodovacího procesu. naprosto s tím souhlasím a tím by se také získalo více informací a mohli bychom lépe reagovat. Eh, chtěla jsem se vás zeptat eh, v tom doporučení právě na zapojení do rozhodovacího procesu jak konkrétně vy byste doporučili. Mm, já rozumím tomu, že je potřeba získávat tu zpětnou vazbu, ale zda máte ještě nějaký další návrh. A jinak naprosto souhlasím, že je třeba se zaměřit na menší čerpání a rozhodně nepolevovat v tom programu, kde se podporuje výměna kulturních pracovníků, eh, pracovníků kulturních institucí a kastelánů. Ta se daří, tak jak jste vy řekli, ale je potřeba v ní dále pokračovat. Děkuji. Grazie. E, e, pregandovi di stare... Já bych ráda, abyste respektovali minutu a půl. Julie Ward. Uh, thank you very much. I'll be very quick. Um... Děkuji, já to vezmu velice rychle. Eh, já jsem eh, právě strávila eh, víkend zhruba se 150 různých umělců a kulturních pracovníků v rámci projektu zvaného Tandem, což je kooperační projekt, kde já jsem byla zapojena. Před pěti lety jsem se zapojila jakožto kulturní manažer a e, sešla se tam spousta skvělých producentů, inovátorů, myslitelů. E, nicméně ty projekty, e, které, které chystají a které navrhují, tak tady vám musím říci, že Creative Europe je to poslední, kam by je napadlo se obrátit, když schánějí finance pro své projekty. A s tím si myslím, že musíme něco udělat, protože ty projekty, které navrhují, které plánují, to je samotné stělesnění evropských hodnot. To jsou skvělé projekty a my bychom je měli podporovat. Mělo by na nich být eh, jméno Evropské unie. A mě bylo celkem líto, že ti lidé, se kterými jsem mluvila, eh, měli pocit, že by brali Creative Europe až jako poslední záchranu, eh, protože je nesmírně těžké zažádat si o prostředky. Toto bychom měli řešit, pokud chceme být asociováni s těmi nejlepšími projekty, kterých jsou evropští umělci schopní, protože oni je realizují eh, bez nás. My toho nebudeme součástí a to bude veliká škoda. Grazie, Julie. E Luigi Morgan. Děkuji, Luigi Morgan. Děkuji. Velice rychle. Já bych se chtěl zeptat pana doktora Dose, pokud je o ty ukazatele, protože to je podle mě důležité téma. Zdá se mi, eh, že mm, ty ukazatele nového programu Eh, eh, jsou důležité. Je zde ale často problém s monitoringem potom, takže to mě hodně zajímá. Mm-hmm. Mm, aspoň eh, tedy určitě si přečtu to, co jste k tomu napsali. Dále paní profesorka Lacera hovořila o tom, že je třeba postihnout všechny sektory a ty mm, potenciálně příjemce, takže zde to se týká i komis, našeho výboru nás by mělo zajímat pochopit, jaké ty korektivní opatření přijmout, to znamená, aby ten bodový systém to spíše neblokoval, aby to nebylo na úkor. A potom hodně mi dělá, eh, leží na srdci ta komunikace a to především se mi zdá, jak eh, bych řekl, že ta pozice těch media desk, e, tedy media desk říkají, že e, často tedy to má ty kontraproduktivní účinky, takže já myslím, že to by nám mělo dělat starosti. A měli bychom se zabývat otázkami transparentnosti, otázkami toho, že příliš je to složité všechno a často je to kontraproduktivní. Uh, Eh, a, a to je nezávislé na tom tématu, zdali fúze nebo nefúze. A samozřejmě potom téma rozpočtu, tady to je jiná věc. Ještě to je ale otázka ne na vás, ale na jiné. Kolega Evans? Thank you. Thank you very much. Děkuji pěkně. Dovolte otázku paní zetace Lazaro. Pokud jde o ten program Kultura, poměrně mě překvapilo, když jsem zjistila, že podpora lingvi, jazykové rozmanitosti a kulturní dědictví eh, byly to oblasti, kde došlo k nejslabší realizaci. My zde v tomto výboru víme, jak jsou tyto dvě oblasti velice důležité a chtěli bychom pro, eh, proto tyto projekty v těchto dvou oblastech podpořit. Můžete nám nějak naznačit, proč právě v těchto dvou oblastech byl ten výsledek tak chabý a zda se také v rámci těchto programů um, věnuje pozornost minoritním jazykům. Grazie tutti per Děkuji všem a já bych řekla, že zde bych asi ráda i, a aby se vyjádřila komise i agentura, které zde jsou dvě, tři minuty každý jenom, protože máme málo času a ještě další témata. Ještě bych chtěla doplnit samozřejmě jako eh, e, eh, spravodajka, jako stínový, takže my jsme, ehm, nás hodně e, zajímá tato studie, i to, co míní Mediadesk, i my osobně jsme hovořili s řadou dalších různých združení, asociací v Evropě, jinde, a e, především tady na téma těch dvou změných programů. Takže teď dám slovo komisi. Kolega Barta. Thank you. Good afternoon. Děkuji, dobré odpoledne. Hovořím eh, za DG pro vzdělávání a kulturu. My kolegové z DG Connect se připojí po mém příspěvku. Bohužel nemáme čas, abychom šli příliš hluboko eh, do odpovědí na všechny otázky. Rád bych každopádně poděkoval Evropskému parlamentu za eh, iniciaci těchto studií. Pro nás to byl ten pravý okamžik, protože Tyto studie zapadají do přeskumu v polovině období a nepochybně představují velice cený příspěvek pro naší práci, která směřuje ke zlepšení um, tohoto programu ve druhé části jeho sedmletého období. Integrace programu a zkušenost, jakou jsme s tímto učinili za poslední 24-30 měsíců. Jsou zde vždycky eh, určité problémy, které plynou z toho, že programy jsou realizovány dvěma různými ředitelstvími a že jsou tady eh, vlastně dva různí komisaři, kteří mají starosti eh, tyto programy. No pak ty programy se mohou doplňovat. Pokud o oblast kulturu, kultury, tak víme, že tady máme velikou vazbu na e, agendu digitálního trhu. Jedná se samozřejmě o ochranu e, těch e, tvůrčích pracovníků a proto je to pro nás velice vhodná situace, vzhledem k tomu, že nadále tyto programy budeme řídit pod jednou střechou na velice dobrém základě. Zde musím připomenout úlohu kanceláří. Tyto kanceláře a jejich odpovědi přispěly k těm studiím velkou měrou. Máme štěstí, že zde existuje síť těchto kanceláří ve všech zúčastněných zemích. Jsme také velice rádi, že v těch dotaznících se ukázalo, že tyto kanceláře mají své ambice a nadšení pro práci. Zároveň si však musíme uvědomit, že jsou zde určitá omezení práce těchto kanceláří. Jednak díky právnímu základu, na kterém stojí tyto programy a také díky koncepci těchto kanceláří. Tyto kanceláře jsou z 50% financovány z programu Kultura, pardon, Kreativní Evropa a 50% jde z rozpočtu členských států. Smyslem těchto kanceláří je vysvětlovat žadatelům smysl a možnosti programu a zajistit, aby se z programu financovaly projekty špičkové kvality. Napomáhají nám také, pomáhají nám také s komunikací, s šířením informací a tak dále. Staly se nepochybně integrální součástí rozhodovacího procesu na evropské úrovni. A za třetí, a to je velice zásadní poznámka, která se týká vyhodnocení výsledků, monitorování a indikátorů. Jak zde zaznělo, indikátory e, vyplývají se za správního základu, kterým je nařízení. Víme velice dobře, že vzhledem k tomu, že ten program se e, realizuje během několika let, tak e, ty indikátory samozřejmě neplně jsou v souladu s tím, jak se Eh, ten program rozvíjí. V rámci tohoto přeskumu v polovině období provádíme také revizi těchto ukazatelů a v současné a tak to, pustíme se do toho v okamžiku, kdy budeme mít k dispozici první výsledky projektů, které byly financovány v rámci programu Kreativní Evropa. Takže ta, to první monitorovací období započne v roce 2017. Budeme moci s, eh, porovnat eh, výsledky metrování se s reálnou sadou ukazatelů, které e, vycházejí z, té e, reálné, z toho reálného provádění programu. Dále tady zazněla otázka, jak e, sladit povinnosti pro zajištění rozmanitosti s, s povinností podporovat konkurenceschopnost? Já si myslím, že to je jedním z hlavních těch velkých úkolů Eh, které do toho programu vložili eh, zákonodárci. A proto se v maximální míře budeme eh, snažit jak si dát na dát, vytvořit rovnováhu mezi oběma stranami této mince. Děkuji, předávám slovo kolegyně. Thank you. I, I want... Děkuji pěkně. Já samozřejmě nebudu opakovat to, co tady již zaznělo pouze doplním, co tady uvedl kolega. Pokud jde o rovné podmínky, tak systém pozitivní diskriminace, který byl aplikován, pracuje eh, s tím, že v některých eh, um, státech není dostatečná kapacita. Eh, musím že zde zmínit článek 5 příslušného nařízení. Byl tady eh, vytvořen systém přidělování bodů, který byl ověřen, který eh, podléhá neustálému monitoringu ze strany Evropské komise za úzké spolupráce s členskými státy. Došlo však k nežádoucím účinkům, které nebyly předvídány a proto nyní je na členských státech, aby tyto chyby napravili. Proto jsme vytvořili pracovní skupiny, skupinu eh, v rámci programového výboru Eh, Kreativní Evropa a tato skupina eh, bude do konce roku mít za úkol eh, vypracovat jednotný názor komise, protože je potřeba vytvořit adekvátní podmínky pro fungování programu v příštím a přes příštím roce. Samozřejmě jsme velice těšíme se na výsledky činnosti této pracovní skupiny. Není pravdou, že v roce 2016 eh, byl nedostatek eh, úvěrů a nebylo možné eh, vlastně některé projekty realizovat před rokem 2016. V červenci byla podepsána dohoda delegací a podle Evropského investičního fondů budou první dohody s příjemci podepsány v tomto roce. A to bude v podstatě nejrychlejší implementace ve srovnání s ostatními finančními nástroji komise. A v tomto případě bude rozpočet plně vyčerpán. Takže nedostatek úvěru v dříve samozřejmě umožnil připravit eh, v rámci všech odvětví a příjemců vhodné podmínky. V současné době eh, pracujeme na spolupráci s eh, národními kancelářemi. Spolu pořádáme akce na podporu eh, informa, informací. Děkuji. Anti prego. Děkuji za toto důležité vyjasnění. Děkuji pěkně. Jenom několik slov za Eh, agenturu. Já jsem Brian Hobbs. Bereme v úvahu eh, komentáře, které se týkají eh, poskytování informací o úspěšných projektech. Chceme, aby se informace o dobrém dopadu šířily. Pokud je o činnost kanceláří, tak kolegové zde nastínili možné konflikty zájmů, pokud je vyhodnocení žáda, žáda, žádostí a také podpor žadatelů. Pokud jde o tuto věc, tak eh, já si myslím, že um, tu zpětnou vazbu, kterou jsme dostali, eh, využijeme k vypracování dotazníků, který bude složit tomu, abychom zjistili, jak ten proces zjednodušit a jak pro žadatele zjednodušit eh, celý ten, celou tu, všechny kroky tohoto, tohoto procesu. Pokud jde o vlastní proces, tak ten jsme urychlili. Srazili jsme ten čas na, ze 4,5 na 3,9 měsíců, pokud je o vypracování výsledku hodnocení. Myslím si, že ve srovnání s eh, požadavky nařízení o financování je to dobrý výsledek. Také podporujeme eh, všechny aktéry, aby sdíleli své informace s kancelářemi, protože by tady eh, mohl nastat problém s ochranou e, údajů. Mnohdy jde o to, že e, žadatelé musí souhlasit s poskytováním informacemi. Jsme přesvědčeni o tom, že rozsáhlé projekty e, mají velký dopad, ale je také pravdou, že menší projekty mají větší dosah k lidem v jednotlivých zemích je tady také nedostatek personálních kontaktů. Eh, chceme se vyhnout tomu, aby na otázky bylo možné dávat eh, eh, různorodé odpo- nebo více odpovědí. Souhlasím s tím, že je dobré vždycky vědět, s kým mluvíte a proto se těšíme na to, že budeme mít lepší informace o lidech, kteří se programu účastní. Děkuji. Děkuji a nyní velice stručně naši experti. Eh, především eh, kolegové na vás měli konkrétní otázky, takže prosím odpovězte na ně, paní doktorka nejprve. Uh, um, so, uh, some... Děkuji. Takže několik odpovědí ode mě z mého pohledu a z pohledu studie o subprogramu Kultura. Protože tady jsou určité rozdíly mezi těmi podprogramy a dostáváme i odlišné reakce. A to i eh, ohledně eh, národních kanceláří těchto dvou programů je situace odlišná. Kreativita. Samozřejmě kreativita je důležitá, takže eh, bychom mohli i kreativněji promýšlet změny v těchto schématech. Proč ne? Tak, abychom pokud možno zlepšili podporu do některých oblastí, které jsou důležité, jako je literatura, eh, lingvistická různorodost, kulturní dědictví. Eh, proč ne? Kreativita eh, by mohla být způsobem, jak obnovit tyto tradičně staré, zakonzervované bašty, abych tak řekla. Takže proč k ním nepřistupovat kreativně? pokud jde o e, poskytnutá doporučení. Tak e, to byla má doporučení založená na kvalitativní a kvantitativní analýze, e, která vycházela z informací národních kanceláří programu Creative Europe. Indikátory jsou samozřejmě velice důležité, v, na, na naší univerzitě se jimi velice podrobně zabýváme. K tvorbě indikátorů jsou potřeba data a možná by bylo zajímavé sdílet jich více, samozřejmě se zachováním zásad důvěryhodnosti, tak, abychom mohli pracovat lépe. A tím jsem, myslím, zodpověděla hlavní otázky ohledně studie programu Kultura. Děkuji. Jenom trošku doplnění k otázce indikátorů tak já patřím k těm, kteří se domnívají, že indikátory jsou sice důležité, nicméně vždycky jde pouze o přibližnou, o aproximaci eh, skutečně komplikované reality. Jsou to aproximace, která nám pomáhají chápat realitu, která je eh, příliš složitá. Podle mého názoru eh, roz, jaksi roz, rozfungování toho systému eh, indikátorů, na, který je stanoven nařízením, eh, tak to souvisí, eh, jak říkala i komise na našich schůzích, s tím, že systém indikátorů spojený s programem Creative Europe byl předmětem vyjednávání velice pozdě, v pozdních fázích jednání o tom nařízení a velice pozdě byl také schválen. Takže já eh, osobně se na to dívám pozitivně a eh, domnívám se, že diskuze o indikátorech a revize indikátorů je cestou k fungujícímu systému, ale zároveň eh, je to také diskuze, která nám pomůže lépe pochopit skutečný cíl toho programu. Na jedné straně to umožní lépe pochopit potřeby příjemců financí, které chceme oslovit. A na druhé straně, a tady zase odkazuji eh, na roli národních kanceláří, je to způsob, eh, jak lépe zapojit eh, národní kanceláře. Zejména, jak říkal pan Morgano, pokud jde o to, abychom měli efektivní systém monitorování a lepší zapojení jednotlivých aktérů do těch programů. Děkuji. A závěr pan doktor Modo, velice stručně opět, velice rychle. Ano, mm, takže úspěch programu od té doby, co znám program Media, to je již dlouho, tak vždycky byl ten počet těch žádostí. Eh, více jich bylo, tak e, tím více jsme byli spokojení, protože to byl důkaz toho, že ten program je atraktivní, dobře funguje, ale byly tam různé kontraproduktivní účinky, to znamená více a více ve stejné obálce je více a více e, lidí, kteří mají zájem o prostředky a pak je to problém. Druhý bod. E, ten systém, automatický systém, může mít své výhody, to zcela lze chápat, a systém malých, středních a velkých zemí, ten z mého pohledu eh, eh, eh, to je realita, to zjišťujeme i pohledem. Je zde celá řada zemí, které figurují v programu médií, media a mají různé i národní systémy podpor, třeba podle měst, regionu, někdy přes daně, přes koprodukční prostředky, 270 koprodukčních fondů v Evropě, takže to všechno, v těchto všech zemích eh, ti eh, odborníci mohou eh, třeba mít podporu, která neexistuje v jiných zemích. A potom máte země, mm, které jsou malé, pokud jde o produkci, jako třeba Lucembursko to moc neprodukuje, které stejně jako Dánsko, Švédsko, Francie, Anglie, také mají ale celou řadu fondů, které jim pomáhají. Takže tady ta složitost situací znamená, že zde máme ty tři kategorie, velké, středně velké a malé, tak tam potom těžko to takto lze dělit. Pokud by ten bodový systém měl mm, probí, mm, pokračovat, tak by měl vzít do úvahy konkrétní situaci, jak je to snadné, či naopak není v různých zemích. Dále, ten systém se vyvíjí, jak víme, a všechno, co se týká distribuce, tedy e, in, přes internet, digitální distribuce, vše, co se týká televize, tak tady někdy třeba ten program Media skutečně má se za to, že pro filmy, ale když se podíváme na velké konkurenty jako Amazon a další, nebudu je radši jmenovat, co dělají? No tak to především jsou televizní seriály, které dělají a to je taková slabina toho programu Creative Europe, Tvůrčí Evropa, protože tam se zapomíná na televizi, protože hm, televize v podstatě je jeden z nejdůležitějších kanálů, kterým eh, se šíří evropská evropská díla. Děkuji, děkuji za tyto studie. Určitě ty jsou velice zajímavé i pro mě, i pro kolegy, pro stínové zpravodaje a i pro celý výbor, i poněvadž protože zde vlastně je to poprvé, kdy parlament eh, eh, předkládá eh, tedy svoji zprávu k mm, té prováděcí zprávě a snažíme se mm, tak vlastně anticipovat eh, midterm evaluation, tu průběžnou hodnotící zprávu. Děkuji komisi, že přišla, že reagovala a ještě bych chtěla k tomu říct, že mm, my nemáme moc času samozřejmě, tak eh, jenom bych řekla, že mm, já velice si cením faktu, že eh, jsme tady hovořili upřímně i seriózně a to téma integrace Víme, jak se to všechno vyvíjelo. A my jsme chtěli eh, integraci programu. My jako parlament, ale my jsme chtěli, aby i ta loga eh, byla jasně identifikovatelná, logo tedy média, kultury. A my jsme o tom tady hodně hovořili i naposledy. Mm, a tedy nám jde o, to, o tu větší integraci. A zde my zde máme dva komisaře, dvě DG a to ale trochu jde jiným směrem, než jsme si přáli. I ten fakt, že sice se snaží maximálně o spolupráci, tak je přesto všechno je třeba nalézt způsob, jak eh, skombinovat eh, všechno. Dnes DG Connect eh, je jaksi citlivější vůči tématům kultury jako copyright, autorská práva a podobně a možná Eh, by to neexistovalo, kdyby tento dialog neexistoval. Ale pokud jde o management, o řízení, tak eh, hm, to je další téma. Eh, tedy otázka toho automatického bodového systému. Takže to jsem velice ráda, že jsme i předtím měli takovou neformální diskuzi o tom, protože to je velice zajímavé. Často ty vlády Eh, nemají eh, možnost třeba ovlivňovat produkci, uměleckou, eh, filmovou produkci. A mm, zde je to takový problém potom i s transparentností řízení celého systému, takže často to hodnocení se dělá příliš jaksi na dálku a když se tady říká, že ten právní základ eh, údaje neuznává, že ta media desk by měla mít nějakou tedy takovou roli, ale že to jsou samozřejmě členské státy, které mají eh, toto roli. A já bych ráda, ale abychom více zapojili, abychom jim dali větší odpovědnost eh, za tu zprávu, za to řízení a abychom šli cestou větších synergií protože často ty, sprá- ty vztahy jsou takové anonymní a e, ty mediadesk mají pocit, že nejsou řádně informovány. Dále, mě kolegové zde hovořili, tady je problém nejenom s těmi malými projekty, e, samozřejmě, ale tady hovořím i o otázce inovace. To slovo inovace e, často Eh, není propojeno s tím, co my nazýváme cultural heritage, umělecké tvůrčí projekty, eh, protože, a často hm, to jsou projekty, které jsou rušeny eh, kvůli tomuto. A já jenom bych chtěla, abyste si všimli toho, že hm, hm, to jsou témata, Eh, eh, kterým se ještě budeme věnovat určitě, ale eh, bohužel, když nemáme čas, musíme přejít k dalšímu tématu. Děkuji, že jste přišli a přeji hezký večer našim řečníkům. Al prossimo punto dell'ordine del giorno. Další bod programu zde Eh, to je mm, prezentace dvou eh, mám studii, máme zde kolegyni Marie Teresu Jiménez Barbat, která je přítomná výměna názorů, které se týkají zprávy o provádění Evropy pro občany, program Evropa pro občany, takže to je prezentace studii, kterou eh, vedl Policy Department B a EPRS a já doufám, že i kolegové tady zůstanou, protože i toto téma je důležité. Je třeba, abychom dnes Eh, hovořili o všech těchto programech důstojným způsobem, abychom eh, si takto zde vyslechli prezentaci těchto nejdůležitějších víceletých programů. Já stejně jako předtím dám slovo stále zpravodajce a poté našim dvou eh, expertům. Tak nejprve kolegyně Jiménez Barbat. Prego. Estimada presidenta. Žená paní předsedkyně, milí kolegové, eh, takže pokud jde o provádění programu Evropa pro občany, to podporuje přímé zapojení občanů v Evropské unii. A zde propaguje i dialog mezi institucemi a organizacemi občanské společnostmi a místními samozprávami. A v tomto kontextu stávající program 2014 až 2020 nabízí finanční pomoc eh, na, celé, eh, na celou řadu projektů a činnost. Eh, mm, mm, jsou to projekty, které se týkají měst a mm, historie Evropy, historické paměti. Zde chceme podporovat rol evropského občanství, což je hlavní integrující faktor osob z různých koutů, a které by chtěli sdílet stejné hodnoty. Jde o integraci zájmu evropského projektu. A samozřejmě to je důležité teď v té vlně toho, té skepse, a je více než jindy. Musíme tedy eh, více pracovat s občany, aby věřili ve společný projekt v Evropu, a, eh, protože často podlhají desiluzi. Zde tento program nabízí konkrétní modely a inspiraci a je třeba hovořit spíše o příkladech. Zde například já položím tři příklady. Mezi organizacemi, které financujeme, je mm, eh, mezi těmi granty máme Eh, eh, takový online časopis, eh, který je vydáván v šesti článech, v šesti jazycích a vydávají ho studenti generace Erasmus. A v podstatě to jsou takové první zkušenosti s participativní žurnalistikou po roce 2011. A je to online. A zde vznikla taková skupinka, původně skupinka studentů, kteří se setkávali během Erasmu ve Štrasburku. A potom další příklad, eh, který dostal financování, to je European Grassroots Anti-Racist Movement. To je taková síť nevládních organizací eh, lidských práv z různých ze tří zemí, které mají iniciativy směrem k tomu vybudovat evropskou občanskou společnost, která se spojí v boji proti rasismu, antisemitismu, diskriminaci, rasové diskriminaci a eh, popírání genocidy v Evropě. Eh, můj příklad to je Španělsko, například v Valencii, tak tam v červnu 2015 přišli jsme s projektem, projektem, jak integrovat migranty a uprchlíky v Evropě prostřednictvím eh, eh, právě eh, lokálních, propojení lokálních projektů ze Španělska, z Polska, z Belgie, z, z Itálie, ze Spojeného království, z Francie. A, mm, takže a mm, zde mm, to jsou země, které, to jsou tedy města, která se zapojila do těchto projektů. A potom v posledních měsících také jsem si vyměňovala názory eh, a napsala jsem si různé kritické názory, které vzešly ze, ze schůzek se příjemci prostředků a s komisí a konala se konference v Barceloně Eh, s významným nástrojem Evropské občanství v době výzev, velkých výzev. V tomto smyslu chci poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům za práci, za spolupráci, eh, že se nám podařilo hm, tedy implementovat tento program. Chci poděkovat eh, i dvou, studen, dvou navrhovatelům dvou studií, dvou studií, které realizoval EPRS a Policy Department B. Zde mm, mm, samozřejmě tyto studie s těmi budeme pracovat. Za prvé chceme nabídnout doporučení, jak zmodernizovat eh, komunikační strategii. To je zásadní, aby tento program eh, byl více známý v Evropě. Mnoho lidí ho nezná, je třeba používat sociální sítě. Za druhé je třeba koordinovat eh, a vystupovat synergicky s různými těmi projekty a programy, které již existují, které se týkají evropského občanství. Zde existují různé již iniciativy mm, a dále chceme obohatit tento program s různými návrhy, které hovoří o stávajících nových výzvách podporovat zapojení občanů do demokratických procesů prostřednictvím i demokracie. Chceme i, aby evropská města a mezinárodní města měla větší pravomoci, jak propagovat kulturní sociální výměny. A dále projekty financované v oblasti eh, Eh, programu Europe Remembers, Evropská paměť. Tedy to je projekt, který chrání naše eh, sekulární eh, hodnoty. To je to, o co se opírá naše prosperující společnost přece. Dále, tento program a rozpočet tohoto programu je velice důležitý. Samozřejmě na období 2014 až 2020 ten rozpočet je a 180 milionů euro, což je velké snížení o 3,7 ve srovnání s předchozím obdobím. A v Evropském parlamentu my jsme apelovali naopak na nárůst těchto prostředků, protože tak bychom mohli i financovat nejzajímavější projekty. Tento rozpočet je velice omezený, třeba když ho srovnáme s Kreativní Evropou nebo s programem Erasmus+. Pokud jde o implementaci programu, agentura má za to, že za první dva roky ten program již představ, zahrnuje milion občanů. Ale vězte, že minulý program, tedy, který jsme měli v období 2007 až 2013, ten zasáhnul 7 milionů občanů. To je obrovský potenciál přece pro nás. A milí kolegové, Evropské hodnoty, integrace a společný projekt budování Evropy, to nás eh, vedlo k tomu, že jsme v Evropě zažívali stav eh, jistoty, bezpečnosti, prosperity. O tom se hodně hovoří v různých, na různých fórech, ale hovořit o integraci, evropském občanství, eh, a bez toho, aniž bychom vyčlenili na to materiální a finanční prostředky na podporu tohoto evropského občanství a integrace, tak to znamená pouze prázdná, prázdná slova. Je zřejmé, že již nemůžeme takto pokračovat a musíme se snažit o větší aliance s občany, tak abychom byli silnější do budoucna. Musíme i zmaterializovat a přeměnit naše přání v realitu. A zde to je v podstatě jediný program, který se přímo týká občanů a musíme také aby ten, zajistit, aby tento program byl vybaven většími finančními prostředky a já doufám, že mě všichni podpoříte tak, aby se nám podařilo zdvojnásobit plánovaný rozpočet. Děkuji. Grazie Děkuji za vynikající úvod, kolegyně. A nyní připomínám 10. října eh, bude představen návrh zprávy a hlasování potom v prosinci. Nyní dám slovo hned našim expertům a hned dám slovo e, zástupci EPRS, což, je paní Aizele. Takže prosím, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání na dnešní debatu. Eh, já bych vám chtěla prezentovat eh, hlavní eh, zjištění z implementační zprávy o programu Evropa pro občany v letech 2014 až 2020. Je pro mě potěšením tu dnes zde být a domnívám se, že je nesmírně důležité o tomto programu hovořit a podělit se s vámi o naše zjištění. Můj kolega už předtím eh, hovořil o EPRS, eh, co jsme, jaké je naše poslání. A eh, moje zpráva bude, doufejme, užitečná pro implementační zprávu, na které pracujete ve vašem výboru. Tuto zprávu jsem připravovala v uplynulém měsíci. Má jít o podporu práce ve vašem výboru. Nicméně vyšlo z toho takové předběžné hodnocení eh, silných a slabých stránek programu eh, Evropa pro občany, eh, a to v rámci nové struktury. Jsou to obsaženy také předběžné závěry a doporučení. V době psaní zprávy tento program běžel teprve asi dva roky, což není příliš mnoho. Takže je důležité mít na paměti, že jsme ve velice rané fázi implementace. Velice stručně bych se chtěla zmínit o předchozím programu eh, Evropa pro občany. A zejména chci zdůraznit úspěchy a eh, nedostatky tohoto programu. Evaluace ex post od komise byla zveřejněna v roce 2015 v září a e, obecně vzato ten předchozí program e, byl hodnocen jako úspěch. E, jeho cíle a aktivity v jeho rámci byly vyhodnoceny jako relevantní a ten program se významně liší od ostatních programů co do působnosti, cílů, aktivit a cílových skupin. Pokud jde o evropskou přidanou hodnotu, v tomto programu bylo zjištěno, že program umožnil aktivity, eh, které jinak eh, by bývaly nemohly být financovány. Hodnocení došlo také k závěru, že následné iniciativy a financování eh, jsou zásadní pro dosažení trvalých výsledků. Takže podstatě eh, dobře eh, implementované projekty eh, nedosáhly hmatatelných výsledků, pakliže po nich nenásledovaly kvalitní následné kroky. A konečně bylo také zdůrazněno, že efektivita programů se dala zvýšit, pokud by eh, byl kladen větší důraz na projekty provozované občany, aby se eh, programy koncentrovaly více na občany. Eh, to je důležité zdůraznit, protože jde o jediný program, který cílí přímo na občany, tedy jediný financovací program Evropské unie. Teď eh, pohovořím o předběžných závěrech z mé zprávy. Eh, jak už jsem říkala, eh, jsme ve velice rané fázi a navzdory některým problémům eh, program EFC patrně naváže na předchozí úspěchy, eh, skýtá jedinečnou příležitost eh, zapojit evropské občany i občany mimo Evropu. Do podporovaných projektů je přímo zapojeno 2000 evropských organizací a tímto ty programy dosahují přímo a nepřímo k jednomu milionu občanů. Implementace probíhá eh, a management programu je stabilní a je v rukou eh, exekutivní agentury a eh, DG Home, které převzalo tento program od DG.com na počátku roku 2015. Hlavní pozornost projektu se soustředí na migraci, sociální inkluzi a také interkulturalitu, což do značné míry odpovídá současné realitě. Nicméně, a o tom už byla řeč dříve, došlo ke značnému snížení objemu financí, což představuje poměrně závažnou výzvu. výzvu. Ex post hodnocení předchozího programu eh, eh, říká, že panuje značný nepoměr mezi malým rozpočtem na program EFC a jeho ambicemi a cíly. A je zapotřebí vzít eh, na vědomí, že eh, na minulý program bylo vyčleněno 215 milionů, 315 eh, milionů euro a na ten současný je to 285. Kromě toho vzrůstá počet žádostí a vytváří, vytváří tak větší tlak na tento program a odlišuje ho od ostatních programů panuje značná konkurence mezi žadateli. V roce 2015 z 2800 eh, žádostí bylo vybráno 400. A z toho, co jsem eh, zjistila a slyšela, jsou to projekty velice kvalitní. A mnoho velice dobrých projektů eh, muselo být odmítnuto. Nová struktura se stává ze dvou eh, větví, které jsou zacílenější, mají víceleté priority a umožňují lepší stabilitu a eh, viditelnost. Eh, celkem výběr projektů je geograficky velice dobře vyvážený, což je také jeden z bodů, které zdůrazňovalo to předchozí hodnocení. Teď tedy máme lepší zeměpisnou vyváženost. Začleněny byly také indikátory výkonnosti. Teď bych tedy v podstatě na závěr chtěla přednést několik doporučení. Jsou to tři doporučení a to první z nich je nejdůležitější. To je v podstatě moje hlavní sdělení. A sice finance na program Evropa pro občany by se měly značně, značně navýšit tak, aby program byl schopen naplnit své cíle a aby bylo zajištěno jeho hladké fungování a správná implementace. Za druhé, rozpočet eh, by měl být eh, alokován tak, jak je stanoveno v nařízení, a sice 20 eh, rozpočtu by mělo jít na větev, na, část 1, 60 by mělo jít do té větve 2, tedy demokratická účast. A z mých rešerší se zdá, že v té větvi 1 v roce 2014 a 15 byla míra využití zhruba okolo 20%, takže to je potřeba mít na paměti po zbytek trvání programu. A konečně Financování, které je naplánováno na program Evropa pro občany, eh, by měly být použity na cíle eh, dotyčných programů a jejich implementaci protože část vyčleněných financí na tento program bude použita na evropské občanské iniciativy, které jsou také nesmírně důležité. Nicméně eh, je, je to těžké, pokud prostředky, které byly alokovány, potom budou seškrtány. A tím bych prozatím skončila. Děkuji. Eh, Děkuji. Eh, ano, takže to byly důležité informace a teď dom slovo paní Jeffries, eh, která mm, mm, paní doktorka Irena Jeffries, která bude hovořit o výsledcích studie Eh, výboru eh, tematického Policy Department B. Takže společná vize, co funguje a já myslím, že ona bude hovořit především o těch interview, pohovorech s kontaktními osobami, které mají na starosti tento program v členských státech. Jeff, paní Jeffries, máte slovo. Mhm. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych vám představila pana Bradforda Romera, který začne s prezentací. Podělíme se o tu prezentaci. Dobré odpoledne. Já jsem Bradford Romer a Irina Jeffrisová eh, pracuje se mnou v konzulační společnosti Coffee, eh, kde působí výzkumníci poskytující hodnocení pro evropské eh, služby a také britskou vládu. Jak jistě víte, tématem našeho příspěvku je eh, studie, kterou jsem společně s Irinou provedl v oblasti Evropa pro občany. Jakožto američan jsem pravděpodobně jediným nečlenem eh, nebo jediným člověkem, který není občanem Evropské unie. Jaký byl účel eh, nebo jaký účel naší návštěvy. Chceme představit svoji stručnou studii. Jak už uvedla zpravodajka a před paní předsedkyně, eh, tato studie vychází z formací od kontaktních bodů, v kontaktní kanceláří. Eh, Evropa pro občany je možná jediným programem, který se zaměřuje na občany a to přímo. možná ty národní kontaktní místa více než v, v jiném případě zde sehrávají významnou úlohu. Národní kontaktní místa jsou také eh, velice vhodná pro poskytování eh, informací o, o programech, no, o programu, pardon. Jak jistě víte, Evropa pro občany využívá eh, prostředků pro zapojení eh, občanů, které v současné době je velice významným faktorem a myslím, že nemusím eh, zmiňovat důvody. Většina z vás eh, o tom ví mnohem více než já. Podobně jako většina programů EU, byl tento program zahájen v roce 2014 v rámci nového finančního období. Tehdy Eh, ten program eh, nebyl příliš dobře zaměřen, jak tady zaznělo. Nový program usiluje o větší jednoduchost a strategičtější zaměření. Ten program nyní běží po několik let, což už může něco ukázat. A my jsme právě, právě v rámci své studie chtěli otestovat některé nové prvky tohoto programu právě komunikací s těmi národními kontaktními místy. Provedli jsme to v dubnu a květnu. Kontaktovali jsme 24 národních kontaktních míst a nyní máme velice eh, užitečná doporučení a závěry, eh, které nám napomohou zvážit, jak zlepšit situaci v oblasti rozpočtu a potřebných změn. Pokud jde o ty hlavní eh, závěry a naše hlavní zjištění, k tomu předám slovo své kolegyni Irině. Děkuji. Dovolte, abych připomněla, že tato studie vychází z rozhovoru s, nebo z kontaktu s národních kontaktních míst, s národními kontaktními místy a zjistili jsme tedy, co lze zlepšit a co funguje dobře. Takže jak jsme na to šli, co bylo smyslem naší, naší práce? Na těchto slajdech eh, jsou schnuty hlavní problémy, a to v několika bodech, eh, které představují hlavní zaměření na eh, našeho programu. Je to komunikace, financování a proces žádostí a také úloha národních kontaktních míst v rámci programu. Tady jsou některá hlavní zjištění a jsou zde také doporučení. Samozřejmě my jsme měli na zřeteli především současné programovací období. Nechtěli jsme spochybňovat právní základ programu, takže jsme k tomu přistoupili velice praktickým způsobem. Takže jak vnímají tento program Národní kontaktní místa? Na základě revize se zlepšila struktura. Je to samozřejmě díky zjednodušení hlavních čeností. Dalším aspektem, který uvítala ta národní kontaktní místa, je to, že ty roční priority jsou oznámeny předem a navíc eh, lze eh, žádat o ne, navíc se týkají víceletých obdob, období, to znamená, je tady dodatečný čas pro vypracování žádostí. Tyto dva aspekty pravděpodobně přinesly to, že tento program je pro žadatele srozumitelnější. Ale aspoň tak to vnímají národní kontaktní místa. E, díky tomu lze zajistit e, realizaci projektů, které mají vyšší kvalitu. Lze počítat s udržitelnějšími a soudržnějšími projekty. Pokud se podíváme na projekty programu, tak některé jsou stále považovány za příliš obecné nebo příliš soustředěné na minulost. Programová příručka nebyla dokonalá a na základě toho jsme přistoupili ke dvěma doporučením. Prvním z nich je to, že komise by mohla zvážit e, opětovné nebo předefinování priorit e, tohoto programu a zaměřit se spíše na budoucnost. 20 rozpočtu programu je vyčleněno na evropskou paměť. Pokud jde o priority eh, těch jednotlivých oblastí, tak eh, díky tomu budou eh, moci žadatelé podávat své žádosti snadněji. Také se tady klade velký důraz na stalinismus a národní, národní socialismus ale eh, je to možná příliš eh, úzké zaměření. Je možné také dále zjednodušit ten manuál, nicméně určitě by to nebylo možné, aniž bychom spochybnili právní, právní základ a to bude předmětem činnosti během dalšího programovacího období. Programový průvodce je důležitý, eh, jak jsme se dozvěděli od eh, řady národních kontaktních míst. Tento eh, průvodce programem je mnohdy matoucí, ať už se týká o kritéria pro výběr nebo finanční aspekty programu. Nyní se zaměřím na finanční aspekty a proces žádostí. Ten systém paušálních eh, částek eh, byl eh, tedy zdůrazněn jakožto velké zlepšení ze strany agentur a národních kontaktních míst. Stejně se vyjádřili i žadatelé. Nicméně za současné situace ještě existují některé aspekty možností financování, které jsou považovány za složité, například předfinancování omezeno na 50 a požadavky na to se, to se týká možnosti kofinancování. Některé členské státy byly zasaženy ekonomickou krizí a proto mají problém s naplňováním kritérií financování. V současné době zeměpisné rozdíly a náklady na eh, živobytí nejsou započítány eh, do celkových nebo do toho posouzení možnosti financování. Máme tady programy jako například Erasmus Plus a domníváme se, že by bylo velice dobré zvážit eh, revizi těchto finančních možností. Žadatelé se na finanční aspekty dívají velice eh, pozitivně, vzhledem k tomu, že tady byly zavedeny elektronické žádosti, eh, ačkoliv tam tedy eh, byly zmíněny některé technické problémy, ale ty měly takový poměrně relevantní charakter. Jak národní kontaktní místa, tak žadatelé oceňují zpětnou vazbu odmítnutý, poskytovanou odmítnutým žadatelům. Provádělo se to velice standardní formou eh, dopisem, kde bylo informováno o odmítnutí. Určitě eh, tam bylo možné ještě více se zmínit o důvodech pro zamítnutí. Tím pádem by eh, žadatelé, kteří neuspěli, měli větší možnost svoji žádost podat v kvalitnější podobě. Otázka Eh, se týká eh, rozdílu mezi eh, ambicemi, ambiciozními programy a omezenými možnostmi financování. Jsme toho názoru, že některé ty moduly, modely financování lze možno předefinovat. Také lze zlepšit tu, nebo zkvalitit tu formu poskytování informací žadatelům. Takže komunikace velice stručně um, se zdá být dostatečná, ale lze tady mnohé zlepšit. Týká se to především eh, portálu pro úspěšné projekty. Také webová stránka by mohla být atraktivnější a více interaktivní. Úroveň eh, povědomí na straně um, cílových skupin by mohla být také zlepšena. Celkový počet je 2700, pokud jde o projekty 2774. Ke zvýšení povědomí eh, na straně evropských občanů lze eh, možné rozpracovat eh, komunikační strategii, což se týká jak Evropské komise, tak agentur. Na závěr něco k úloze kontaktních míst. Tato kontaktní místa jsou velice eh, spokojená se svým postavením. Každopádně je tady možnost maximalizovat jejich potenciál. Ty kanceláře pro kreativní Evropu by si přáli eh, být více zapojeny. je potřeba, aby výbor pro program měl eh, ucelenější eh, proud zpětných informací. Je potřeba také eh, zlepšit kontakt s těmi základními organizacemi, které se programu účastní. Vždycky se ukázalo být velice prospěšné, pokud tyto informační metody a toky byly na kvalitnější úrovni. Dobře, děkuji. A nyní hned dám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve máme zde eh, eh žádosti o slovo kolegyně Ferhajen a potom kolega De Jong. Děkuji za prezentaci. Já si myslím, že eh, mnoho z toho, eh, co jsme tušili, bylo vaší studii potvrzeno, eh, včetně různých našich hovorů se stakeholdery, s žadateli a s příslušnými národními agenturami. Takže ještě jednou vlastně se potvrdilo to, eh, co už bylo řečeno dříve. Eh, já zastupuji eh, stínového zpravodaje Santiago Fisase, který kvůli volebnímu boji v Baskicku tu nemůže být, takže tím toho omlouvám. Chtěla bych ale prohlásit, že program Evropa pro občany je programem nesmírně důležitým, zejména také v souvislosti s tím, co se stalo ve Velké Británii s Brexitem. Jde tady o rozvíjení porozumění Evropské unii, o sluč slučování lidí, sjednocování a také jaksi o odebírání sil různým populistickým skupinám prostřednictvím šíření znalostí o Evropě. E, nicméně je velice politováníhodné, že právě v této oblasti e, členské státy často ve střednědobém horizontu seškrtaly rozpočty. V podstatě eh, to, co ty škrty, které navrhla komise, ještě doplnili členské státy o další škrty a je nesmírně důležité, aby my jako parlament jsme bojovali dále za to, aby zrovna tento program, zrovna Evropa pro eh, občany měl k dispozici dostatek prostředků, protože, a to jste potvrdili vaší studií, eh, máme situaci, kdy je potřeba zamítat velice dobré projekty, což naráží na obrovské nepochopení u žadatelů, protože oni si pak řeknou, tak co od nás Evropská unie chce? sekce. Vždyť jsme naplnili všechna kritéria. E, máme pět partnerů na spolupráci a tak dále. A mnohé organizace, nebo dokonce ob- e, projekty od občanů, ne od organizací, e, tak pro ty je to obrovská zátěž a potom se dočkají zamítnutí. A to nevede k ničemu dobrému. To je potom extrémně kontraproduktivní, protože tím vysokým počtem zamítnutí, které v tomto programu jsou, v podstatě eh, vzniká taková nálada na, proti eh, Evropské unii, a já bych měla radost, kdyby se toto ještě vlastně podrobněji prošetřilo. Jaký dopad má toto drastické podfinancování programu na eh, image toho programu, na jeho vnímání? Je potřeba tento program eh, silněji propagovat na venek a já si myslím, že mnozí ten program znají, ale eh, velice často také zkrátka se na něj neobrátí, protože těžko si dají tu námahu, aby aby podali žádost, žádost co je, což je spojeno s obrovskou administrativou a potom se dočkali zamítnutí. Takže je zapotřebí projevit jaksi dobrou vůli, abychom nedělali více zla než dobra. A musíme opravdu dávat pozor na to, aby ten program byl lépe finančně vybaven, tak, aby lidé mu rozuměli. Protože sice jde, je to spíše starost národních eh, agentur, aby všechno bylo transparentnější a jasnější. Eh, nicméně eh, v podstatě pro žadatele to tím není nijak lehčí. Je zapotřebí, aby to bylo srozumitelné každému, aby také existovaly odpovídající online možnosti se ucházet, což také není vždy srozumitelné, protože elektronická gramotnost také není všude vysoká. A je zapotřebí, aby občané mohli také se angažovat prostřednictvím těchto projektů. A mě by ještě zajímalo, zda zda existuje nějaký text ohledně evropských občanských iniciativ o, o, o projektech, které jsou doprovázeny profesionálními e, organizacemi. To si myslím, že je také oblast, na kterou bychom se měli podívat. Ty malé a střední podnik, e, pardon, projekty, e, které jsou provozované občany, ty bychom měli upřednostnit před velkými projekty od například vysokých škol, které samozřejmě se mohou opírat o sociologické studie a které mají dobré možnosti refinancovat své programy jinak. Eh, grazie e Děkuji. A nyní kolega Silvigion, kolegyně Silvigion. Ano, eh, takže vše, co eh, pomůže bojovat proti skepsi skep, a to, co pomůže k tomu, aby eh, lidé chápali společné hodnoty a různorodost, eh, porozumění, zájemné porozumění, toleranci, mezikulturní dialog a zapojení občanů eh, na začátku druhého poletí tohoto roku vzhledem ke kontextu, tak to je všechno důležité samozřejmě. A proto je dobré, že můžeme o tom tady mluvit a poukazovat na to. Já potřebuji jedno upřesnění, na, tedy mám to na autory tohoto šetření té studie a potom mám takové náměty dva, a, tak jako kolegové. Upřesnění týká se to potenciálu těch kontaktních bodů, kontaktních osob. Vy Eh, jste o tom mluvili. Ano, mm, ta eh, situace je dost různorodá, pokud jde o složení těchto kontaktních bodů. Eh, myslíte si, že tady existuje určitý potenciál a možná, že by byla potřeba lepší koordinace, takže to bych potřebovala, abyste mi upřesnili a potom náměty, abych to zestručnila, tak bych chtěla uvést, že lze vidět, že na základě právního základu tohoto parlamentu, tak Evropský parlament nemá moc pravomocí, je to pouze konsultativní. Takže do budoucna nebylo by možné, aby zde Evropský parlament i u tohoto programu měl větší roli. A e, pokud jde o financování, k tomu se nebudu vracet, to jsme již hodně tady slyšeli. S tím vším souhlasím. Je nepředstavitelné, že by došlo k poklesu rozpočtu. Spíše naopak je třeba se snažit o nárůst. A mm, vzhledem i k těm aktivitám, k těm prioritám, a mm, také, i to jsme slyšeli, zde existují projekty e, různých velikostí, malé projekty, které nejsou malé, tedy ve smyslu eh, Eh, tedy významu, to je nechci nějak snižovat jejich eh, důležitost, ale i když mají tedy omezený objem, tak také přece je to v našem zájmu mít takové malé projekty. A mm, samozřejmě eh, vím, že je to těžké, tady narážíme na ta pravidla fondu. Potom poslední otázka je koordinace mezi těmi různými kontaktními body které jsou velice heterogenní. Tomu se nebudu již vracet. Otázka komunikace teď, poslední věc. Tady se hovořilo o digitálním světě, o sociálních sítích. Já jsem hledala určité věci a mm, mm, měla jsem problém vůbec eh, uchopit celou tu šíři a, e, a jak vypadají ty kontaktní body. Takže já myslím, že to by na webu, na internetu mělo být více viditelné, jasnější, propojené, e, jaksi jasně, e, jaksi pedagogicky podáno, vysvětleno a očištěno od byrokracie. byrokracie. Děkuji Silví. Já si myslím, že zde určitě k tomuto bodu nám něco řekne komise komise. Komisi děkuji, že přišla. A, a ještě se omlouvám, já jsem neviděla, že tu máme ještě jednu kolegyni. Tak prosím, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si přečetla tu studii a jsem trochu překvapená. Já jsem to tady i slyšela když jste hovořila o těch národních kontaktních bodech. Já bych chtěla vědět vůbec eh, eh, důvod těchto programů. Samozřejmě mm, eh, tyto programy mají určité výsledky, ale pokud o strukturu programu a ty priority, tak tam, jak i řekli další kolegové, tam Eh, se hovoří o tom, že je třeba eh, bojovat proti euroskepsi. To je jeden z cílů. Ano, zde hm, proto všichni vlastně akceptujeme euroskepsi jako fakt. To je fakt dnešní doby. A mě to také leží na srdci. Mně leží na srdci tento samotný nástroj, který proti tomu má bojovat. A hm, zde je třeba a financování mi leží na srdci. Já Eh, si myslím, že není možné se chovat pokrytecky euroskepse. Prostě proti tomu asi nelze bojovat tímto způsobem. A já, eh, občané, evropští občané, přece i moji spoluobčané, tedy Italové, v posledních letech eh, ti se prostě vzdálili od Evropy a jsou eh, eh, jak si živ žijí v deziluzi, jsou zklamáni a to jenom roste, toto zklamání, nestotožňují se s Evropou a navíc ekonomická krize to ještě zhoršila a e, i e, státní a veřejné orgány nejsou schopny na to odpovědět a e, měly by si tedy tyto instituce klást legitimní otázky. A tady přece toto není samozpásné, to nás nezachrání, protože do budoucna spíš ta skepse se bude prohlubovat. Tady je to takový paradox. Tady chceme investovat naše peníze, respektive peníze občanů, E, e, e, proto, abychom mohli debatovat o jevu, který přece všichni víme, že existuje. To se říká v tom programu, že se o tom bude debatovat. Přece to je již dokázáno všemi těmi studiemi a o tom se pořád všude píše. A tedy použít toto, já si myslím, že to je velice špatné. A teď ještě pár reakcí. E, naši vědci zde zdůrazňují slabiny. Slabiny předfinancování, spolufinancování, že je těžké e, vůbec, aby některé země mm, e, mohly přispět finančně k těmto nástrojům, ale vůbec neberete do úvahy životní náklady. Přece životní náklady se liší v různých zemích. Závěrem mám takovou otázku. Chtěla bych pochopit, co Mm, myslíte tím, když hovoříte o 20% Strand One, to je tedy v roce 2014 a 2015, méně než 20% na Strand One. Eh, takže to jsem nepochopila, co tím chcete říci, co jste tím chtěla zdůraznit. Děkuji. A nyní bych dala slovo, slovo komisi, eh, které děkuji eh, Filip Chantray, šéf eh, oddělení pro eh, citizenship z DG Home a poté eh, vedoucí mm, oddělení další kolega. Děkuji pěkně, dobré odpoledne. Především bychom rádi poděkovali Evropskému parlamentu za to, že se pustil do, to, do této proaktivní činnosti v příštím roce přijde komise s vyhodnocením programů v plovně období a já si myslím, že eh, to, co se tady eh, provádí, také přispěje eh, k naší analýze. Pokud jde o ten program, který započal v roce 2013, tak byl úspěšný, mnoho jsme se naučili a díky tomu ten nový program je jednodušší a přímočařejší. Kromě toho se také eh, rozšířilo eh, zeměpisné pokrytí, máme tady vyšší počet žadatelů a tak dále. Přirozeně jsou ještě věci, které lze zlepšit. Myslím si, že eh, tady zazněla řada podnětů, které budeme velice pečlivě zkoumat a brát je vážně během našich, naší příští práci, která bude věnována hodnocení programu a dalším věcem. Pokud je o rozpočet, Tady samozřejmě může nastat frustrace. V případě, že žadatel neuspěje, my jsme také velice rádi, že e, dostáváme velice e, dobré návrhy projektů, ale ne všechny uspějí a to budeme projednávat během příštího programovacího období. Celkově myslím, že eh, můžeme pokračovat v činnosti, kterou jsme započali v loňských eh, v minulých letech a doufejme, že se ten, ta kvalita projektů do budoucna ještě zvýší. Žil, děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní zpravodajko, dámy a pánové, já bych jenom doplnil eh, to, co řekl kolega z komise z pohledu agentury. Eh, za prvé ta část, která se týká programu Evropská paměť eh, na období 2014-2015, ano, tam eh, jsme měli těch 20% rozpočtu, které se věnovaly těmto aspektům a do těch 20% je třeba zahrnout samotné projekty, Evropská paměť a potom ty operating grants které byly na fungování organizací, které mají nebo provádějí ty projekty evropská paměť, takže eh, proto v té analýze tam možná je takový posun. Pokud je o to předfinancování, ano, jsme si vědomi toho faktu, že naši partneři jsou organizace eh, občanské společnosti, které mají omezené cash flow. Takže děláme maximum, aby naši partneři dostávali předfinancování a je třeba zdůraznit, že také jsme tím ale omezeni těmi prostředky, které ročně na faktury máme k dispozici je to tedy rozpočtový limitující faktor. Pokud jde o ty poznámky, které vyplývají ze studií, mm, pokud jde o ten manuál těch programů a to, že třeba se vyhnout tomu byrokratickému žargonu, protože to může být bariéra pro potenciální partnery, to si dobře uvědomujeme. Už jsme se snažili jsme otevření k tomu, abychom e, to vylepšili a diskutujeme s národními kontaktními body, tak aby ten náš manuál byl pochopitelnější pro naše potenciální partnery. A teď pokud e, o feedback e, od těch kandidátů, jejichž žádosti byly odmítnuty, bohužel. Vy jste hovořila o míře úspěšnosti Eh, a mm, mm, teď mm, zvažujeme, jak zlepšit ten feedback. Víme ale, že bohužel je zde velký počet eh, žádostí na čerpání a eh, které tedy znamenají pro ně velké náklady. A potom pokud jde o ty projekty, eh, které jsou malého rozsahu, samozřejmě to je jeden z cílů nebo zvláštností tohoto programu, který je určen organizacím občanské společnosti. Možná, že žádný jiný program EU se netýká eh, tolik občanské společnosti a proto dbáme na jeho řádnou realizaci. Chci zdůraznit, že průměrná velikost projektů, především pokud jde o twinning měst například, to je pár tisíc euro například na projekt a e, pět tisíc euro. Tady takováto subvence to bývá často, takže my se snažíme skutečně i se dostat k těm e, lokálním organizacím občanské společnosti, což je něco, to nám hodně leží na srdci. A teď závěrem paní Giom zmínila koordinaci těch kontaktních bodů. Ano, již existuje určitá forma koordinace a v listopadu um, bude se konat plenární zasedání kontaktních bodů, eh, kde si budou vyměňovat zkušenosti, zkušenosti tedy s námi o těch tématech, o kterých jsme mluvili dnes odpoledne, tak aby ta aplikace, realizace tohoto programu byla ještě efektivnější. Děkuji. Děkuji vám. A děkuji, že jste tak vstřícní eh, spolupracovat s naším výborem. Děkuji a teď se obracím na naše panelistky. Stále mají ještě něco a poté závěrem dám slovo naší zpravodajce Jiménez Bar. start? Um, yeah. Thank you very much. <laughs> Um, sorry. We, we just have a, a couple of... A... Děkuji. Tak eh, my bychom chtěli eh, společně zareagovat na eh, komentáře z publia, publika. Pokud jde o vztah mezi programem, jako je Evropa pro občany a euroskepsí, tak je pravda, že je velice těžké představit si, že něco takového by mělo přímý dopad na někoho, kdo je naladěný velice negativně vůči Evropské unii. Nicméně je možná užitečné zamýšlet se nad tím, zda někdo, kdo je neutrální nebo kdo se nezajímá o Evropskou unii a, na, a narazí na projekt Evropa pro občany, tak by mohl se postavit pozitivně Evropské unii. Takže nevím, jak to vyřeší problém eh, euroskepse. Eh, k dalšímu bodu. Zda je možné plánovat nějakou větší roli pro tento program v tom posledním eh, hodnocení, na kterém jsem s Irinou také pracoval, jsme zjistili jako jeden z problémů to, že ten program je velice ambiciozní, dělá spoustu věcí, ale nemá k tomu zase tolik peněz. Ten nový program má ještě asi o 13% méně. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, co je vlastně proveditelné za tyto peníze a na to se soustředit a realizovat to. Děkuji. Já tedy doufám, že otázka o těch 20% byla zodpovězena e, komisí, ale já na to ještě navážu. Možná jsem se nevyjádřila dostatečně jasně. Je to tak, e, že e, existuje mnoho možností pro projekty, které se týkají té sekce Remembrance, zatímco pouze 20% rozpočtu jde na tuto větev čímž myslím, že 60%, což je velká většina rozpočtu, jde na tu větev 2, kde je ale méně možností a e, méně priorit, což dává méně příležitostí e, občanským projektům v určitém ohledu. Tak doufám, že tím jsem to vyjasnila. A potom k otázce paní Guillaume. tak eh, v podstatě eh, tady existuje určitý potenciál v národních kontaktních bodech. Eh, dříve s tím ale byly problémy ohledně komunikace. Tam není zas, oni nemají zase tolik prostoru působnosti, jako by si představovali. Ani práce přes internet není tak ideální, přestože existují určité nástroje, které byly vyvinuty pro program Creative Europe a možná, že tady by byl prostor pro zlepšování komunikace. Pokud jde o potenciál, tak eh, já jsem neměla příležitost toto eh, prezentovat hlouběji, ale myslím si, že je potřeba formalizovanějších komunikačních kanálů eh, mezi jednotlivými aktéry účastnícími se tohoto programu. Možná by bylo dobré něco centralizovaného přes komisi, nějaký newsletter, který by se rozesílal na všechny národní kontaktní body, tak, aby jaksi měli aktuální informace. Zejména pokud jde o e, termíny, o lhuty. Je poměrně frustrující, že ty je často velice těžké najít na oficiálních stránkách. A to jsou informace, které žadatelé potřebují. Děkuji vám všem za komentáře. Možná jenom na objasnění. Abych se vrátila k cílům programu. Cílem programu eh, je eh, rozšířit eh, povědomí o historii Evropské unie A v souvislosti s rostoucí kritikou Evropské unie často zjišťujeme, že občané nevědí, jak vlastně Evropská unie funguje. A právě proti tomu ten program chce vlastně bojovat. V souvislosti s tímto je nesmírně nešťastné, že finance byly tak výrazně seškrtány. A potom další bod. Pokud jde o větší roli Evropského parlamentu, tak je pravda, že vzhledem k právnímu základu eh, nebyl parlament zapojen do řádného legislativního postupu což je nešťastné vzhledem k tomu, že parlament vlastně zastupuje evropské občany. Děkuji. Děkuji prosím. Ano, ti, ti z nás, kdo jsme pro tento program, e, jsou samozřejmě, jsme samozřejmě zároveň pro Evropu e, z velice dobrých důvodů. Někteří lidé samozřejmě jsou Evropou rozčarovaní, Eh, myslí si, že jsme patrně neudělali dost pro to, aby si lidé uvědomovali, co vlastně Evropa dělá. A nemůžeme eh, podceňovat občany. Občany ti chtějí diskutovat o těch tématech, takže my musíme podporovat tento typ diskuzí. Zdá se mi, že tento program je proto důležitý, Mm, ten fakt, že zde jsou určité obavy, o kterých hovořila paní Mato, to znamená 7 eh, milionů občanů, o kterých se hovoří, takže zde je velký potenciál přece, aby Evropa, naše vize byla více známá, co Evropa dělá pro občany, aby se vědělo, to je přece obrovská práce, to je důležité. Potom jsou zde problémy, ano, myslíme si, že eh, to vyplývá i ze všech těch pohovorů které, a diskuzí, které vedeme i s komisí, takže to víme. Ale to bylo asi všechno. Chci poděkovat všem, všem, že eh, jste přišli a že jste se zapojili do diskuse a eh, takže doufejme, že tento program povede k tomu, co si přejeme, to znamená větší zájem i větší rozpočet. Děkuji. Grazie, grazie. Děkuji, děkuji za tuto e, rozpravu, děkuji za prezentaci, děkuji za to, že jste Eh, ještě eh, tato témata rozvedli. Určitě to nám hodně pomůže i eh, s návrhem rozpočtu, o kterém jsme teď diskutovali, kde jsme již vedli velkou bitvu, mm, protože my jsme nechtěli akceptovat drastické škrty, pak došlo k tomu zmírnění, ano, ale máme za to, že ten vývoj je pozitivní mm, mm, a tady jde o to eh, podporovat eh, větší pocit zájmu sounáležitosti občanů s Evropou a tedy je třeba i eh, mm, podporovat historickou paměť a také i apelovat na jejich aktivní participaci i na tu možnost, aby mm, přispěli k tomu, že budeme budovat společně Evropu různorodou, hm, eh, různorodou Evropu a eh, takže hm, je třeba, aby občané pochopili, že to je na nich, eh, to budování Evropy, je to v jejich rukách, jsou protagonisti tohoto. To Eh, a, a to by mělo eh, jaksi samozřejmě rozpoutat jejich kreativitu, kreativitu nových generací. Děkuji, děkuji i komisi a tím můžeme uzavřít tento bod programu a já zde, teď máme ještě jeden bod, ano, a máme velice málo času, takže eh, poslední náš bod programu, takže děkuji ještě jednou našim panelistkám. Grazie, thank you so much. Allora, ora darei... Děkuji. A teď hned nám slovo, tedy bod, eh, další důležitý bod, a to je bod eh, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Zde máme zpravodaje Bogdana Zdrojevského a budeme se zabývat návrhem stanoviska. Víte, že Evropský semestr koordinace hospodářských politik eh, priority na rok 2016. K tomu máme hodně co říci. A eh, my jsme se dohodli, že je třeba změnit priority 2016 a je třeba tedy dnes mm, to všechno oživit Eh, eh, především politiky pro kulturu, pro eh, vzdělávání mladých lidí, pro mladé lidi, pro tvůrčího ducha a je v našem zájmu, abychom se hodně zapojovali právě do těchto diskuzí o evropském semestru. Zde, mm, zde výbor Ekon má zprávu a my tedy mm, projednáváme Eh, naše stanovisko a po zítří 7. tedy 11 hodin, to je termín pro pozměňovací návrh. To jsou velice krátké termíny, ale výbor EKON 11. Eh, října chce eh, již hlasovat a je třeba, aby již 13. července tedy stínovi si vyměnili pozměňovací návrhy a já bych chtěla dát slovo hned panu Strojevskému a 26. Eh, září budeme hlasovat ve výboru kult, to jenom chci připomenout, takže teď Bogdan. Opinie i sprawy różne jest 12 e, minut, więc e, ja tak... Ano, e, takže, takže to je pár minut, jenom vlastně čtvrt hodina na mm, toto stanovisko, to je velice krátká doba. Já bych chtěl ale využít té příležitosti, a mm, teď, když tedy výbor Ekon eh, projednává evropský semestr, tak my bychom měli poukázat na tři body. Za prvé eh, je to mm, hodnota kultury ve smyslu tvorby pracovních míst, ve smyslu hospodářské hodnoty, kterou má, to znamená, eh, je ekonomicky produktivní a potom z pohledu zlepšování pracovních podmínek mladých lidí. Za druhé bychom chtěli upozornit na fakt, že kultura jakožto sektor odvětví je velice kreativním eh, odvětvím i kreativně tvoří pracovní místa. Často vytváří daleko více pracovních míst, nových pracovních míst, než investice v oblastech, které se jeví více slibné a více propojeny s trhem. Já nechci, aby to stanovisko bylo dlouhé, aby se omezilo pouze na to, že zdůrazní tyto čtyři body a abychom nějak mm, ten náš signál nerozmělnili, chci, aby byl jasný a mm, mm, tedy chci, aby to i bylo uchopitelné pro výbor Ekon. Schrnu. Konstatujeme, že zaměstnanost je velkým problémem v Evropě, za druhé upozorňujeme na fakt, že investice do odvětví kultury e, zvyšuje e, šance zaměstnanosti, podporujeme program Erasmus+, e, který se týká zaměstnanosti v celé Evropě a dále zdůrazňujeme význam lepší propagace tohoto programu a zdůrazňujeme, že sektor, tvůrčí sektor, tedy kulturní sektor, významnou měrou zlepšuje situaci na trhu práce. Děkuji, děkuji za stručnost. Chce se někdo vyjádřit k tomuto bodu? Ano. Hm, pan Maragal, potom Julie Ward a potom Chimes Barbat. Prego. Děkuji, paní předsedkyně. Hm, samozřejmě Eh, to je jasné, tady nechci kritizovat to, co řekl pan Zdrojevský. Ne, ne, ne, naopak. Zde spíše bych jenom chtěl něco doplnit. Je zásadní, aby naše pozměňovací návrhy, které předložíme, aby se to jaksi schrnulo eh, do dvou věcí. Za prvé, snad možná taková kritičtější výchozí premise, eh, premisa Eh, evropský semestr by více měl se zabývat kulturou a nejenom tedy mm, hospodářskou politikou, ale mm, často nebere do úvahy ani roli našeho eh, výboru, naší agendy. A to nejenom to. Mm, často je to nástroj, který já bych řekl, že je příliš rigidní, pokud jde o ta doporučení, Eh, která se týkají členských států a velice eh, stručně také eh, samozřejmě je zde princip rovnosti a proto je třeba tedy respektovat charakteristiky všech a zatím to tak není. Dále je třeba zvýšit flexibilitu, pružnost, tak aby tento nástroj Eh, byl více adaptovaný eh, těm různým situacím. Investice do kultury, vzdělávání, školství, to nabízí široké možnosti a eh, zde tento nástroj evropského semestru mm, má různé tedy různá kritéria a my bychom v našich pozdějacích návrzech návrzích chtěli skonkretizovat eh, některé tyto mm, záležitosti. A mm, teď trochu kritické, nemůžeme zapomenout na to, že politiky škrtů a v podstatě to představuje ten evropský semestr, tedy tento trend. A v zemích, kde nejvíce jsou potřebné ty politiky investic do vzdělávání, do kultury, aby se vyřešila krize, tak tam dochází právě k největším škrtům ve veřejných rozpočtech na kulturu a vzdělávání. Takže to je v rozporu, co je skandální podle mě. A mm, zde je třeba tady, abychom v tomto smyslu vyslali signál komisi, a aby se vzal do úvahy, že Eh, kultura a vzdělávání. Prosím vás, dvě minuty. Ano, už končím. Ano, hm, eh, eh, třeba životní prostředí, obnovitelné zdroje. Ano, to je přece také oblast, která má potenciál pracovních míst, ale zrovna tak i kultura a vzdělávání. A závěrem role migrace, otázka migrace a ty možnosti zde, pokud tady je třeba mít adekvátní vzdělávání, vzdělávací politiky, které by se týkaly i migrace. migrace. A já doufám, že naše eh, pozměňovací návrhy tedy půjdou tímto směrem. Děkuji. Thank you. Děkuji pěkně, Shuri Ward. Také děkuji. Do velké míry souhlasím se svým eh, kolegou pokud jde o to, jaké škody e, způsobila úsporná opatření především e, mladým lidem. Myslím si, že záleží na tom, abychom se snažili podporovat e, tvorbu bezpečných pracovních míst v rámci agendy pro dobrou práci Mezinárodní organizace práce. Musíme také bojovat proti, proti nebezpečné a nejisté práci. Samozřejmě i e, odvětví e, kultury e, jsou zasažena škrty veřejných rozpočtů. Tím, co tady zaznělo, můžeme nejenom bojovat proti nezaměstnanosti, ale také propojovat společenství a podporovat sociální začlenování, snižovat počet občanů, kterým je upřen přístup ke e, kulturním sadkům a tak dále. Pak je tady také význam mobility, jak e, v podobě formální i neformální. Jde o mobilitu mladých lidí, kteří e, pocházejí ze znevýhodněných poměrů. Myslím si, je to velice dobrá nabídka především pro mladé lidi, pro lidi, kteří Eh, buď to již pracují v těchto okolních odvětvích, anebo eh, aspirují na práci eh, v těchto odvětvích. Děkuji za to, že jste držela časový limit a nyní paní Barbatová. Vážení kolegové, v souladu s evropským semestrem a zprávou výboru ECON perspektivy růstu jsou slabší a než se odhadovalo. Efekty e, e, mm, jsou takové, že tady jsou nerovnosti mezi členskými státy pokud jde třeba o míru nezaměstnanosti a e, především o mladých lidí, kteří nejvíce trpí důsledky krize, a to především na jihu Evropy. Já chci poděkovat panu Zdrojevskému za výbor Kult, který mm, připravuje toto stanovisko, protože on tam zmiňuje nezaměstnanost mladých. To je velká výzva a to je třeba řešit eh, okamžitě. A mm, my chceme, aby členské státy byly více konkurenceschopné na zahraničních trzích, proto musíme inteligentně investovat do vzdělávání kultury a do evropského občanství. Já bych chtěla zdůraznit prostřednictvím pozměňovacích návrhů nepřehlednutelnou roli technologií a vědy výzkumu vědy. A e, zde Evropská unie by měla i více dbát na projekt Horizont 20, a protože Evropa má velké vědecké možnosti, to přece přispívá k ekonomickému udržitelnému růstu, k globální pozici Evropské unie ve světě a také i Tvůrčí Evropa Erasmus+, to se tam také zmiňuje, ale potom máme zde ten program Evropa pro občany, na to nesmíme zapomínat, mobilita studentů, tvůrčí průmysl samozřejmě přispívají k evropské ekonomice, i, ale eh, integrace občanů, tedy občanství, to také přece přispívá k ekonomickému rozvoji. Děkuji. Thank you, colleagues. Děkuji kolegyně a kolegové a nyní paní Čeliakova. Gospodinu Zdrojevský za svršenou работу. Děkuji. Já chci poděkovat panu Zdrojevskému za práci a eh, to, co řekla Julie, to je něco, co se mi líbí a budu hovořit v podstatě ve stejném duchu. Míra nezaměstnanosti mladých eh, eh, klesla ve srovnání s minulým rokem, ale myslím si, že je to pořád velice znepokojující jev Eh, z tohoto, názoru, z tohoto důvodu jsem názoru, že vytváření kvalitních pracovních míst eh, eh, by mělo být řešením tohoto problému. Také, jak řekl zpravodaj, mm, je třeba se orientovat směrem na potřeby trhu práce, ale je třeba, abychom viděli všechny ty reformy ve světle potřeb biznesu, ale také především ve smyslu potřeby naší společnosti, sociálních potřeb. Je třeba eh, usnadnit ten přechod eh, ze školy na trh práce, eh, takové třeba různé mm, mezietapy zavést, tak, aby mladí lidé mohli vydělávat slušné peníze a mm, mm, také jsem pro e, strategii investic, e, pro tu koncepci strategie investic, která bude širší a která pokryje celý ten cyklus, všechny ty cykly vzdělávání, tedy praktického vzdělávání, odborného, praktického, ale i další formy vzdělávání, které jsou prioritou naši, našeho výboru. Ještě chci upozornit také na fakt, že e, máme sklus ze strategií 2020. Je třeba samozřejmě apelovat na mladé lidi, motivovat je, eh, protože mladí lidé jsou ve velice zapeklité situaci nyní. A například mladé matky hm, po mateřské je třeba bojovat proti jejich diskriminaci. A eh, závěrem, když eh, sociální partneři se zapojili do sociálního semestru, tak vždycky ty reformy pak byly úspěšné. Děkuji kolegové a teď bych chtěla dát slovo zástupcím komise, pokud mají e, nějaké připomínky. E, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za komentáře. Jenom takovou poznámku k té diskuzi, kterou už jsme vedli. Tak eh, zaprvé si myslím, že tato strategie byla vždycky strategií, která se zároveň eh, pokoušela eh, podporovat růst a zaměstnanost. Takže teď vlastně podle předsedy je potřeba silnější zaměření evropského semestru, ale zároveň komise nespouští ze zřetele ty sociální aspekty a souvislost mezi sociálními otázkami a budoucím růstem a zaměstnanostem zaměstnaností. Takže v rámci eh, investicí jsme zastávali vždy tu eh, ten názor, že eh, je zapotřebí inteligentní rozpočtové konsolidace a měla by to být inteligentní konsolidace, která by neměla postihnout slepě všechny oblasti, ale v budoucnu by měla odlišně zacházet s těmi oblastmi, které jsou důležité pro budoucí růst. Za druhé, když se podíváme na doporučení, které navrhla komise v letošním roce, eh, tak eh, tady právě v oblasti školství je to velice široké spektrum. Vy jste už zmínili oblast kultury, eh, otázku mobility, transparentnosti, ale kromě toho je tu ještě celá řada doporučení členským státům, které se týkají sociálních otázek, kde tady o znevýhodněné skupiny obyvatel, o migraci, znevýhodněné eh, osoby, eh, mladé lidi, které je potřeba podporovat při vzdělání, Romy eh, a tak dále. Tady je celá řada navržených doporučení, které také rada přijala a my doufáme, že při implementaci budou provedeny strukturální reformy, které nastartují vyvážený růst a také povedou směrem k růstu a sociální spravedlnosti. A ještě bych chtěl vyzvednout jednu věc v, na tom návrhu zprávy. Eh, je to samozřejmě otázka eh, ne, ne, ne, neúspěšné školní docházky, je otázka, co s tím eh, učitele mohou dělat. To souvisí s tématy investic, tak, aby příspěvek školství k růstu přispíval i k sociálně rozvinuté Evropské unii, aby to všechno bylo vyvážené eh, v rámci toho, co je momentálně na stole. Děkuji. Thank you so much. And now eh, the, I give the floor to the rapporteur. Děkuji a teď dávám slovo eh, zpravodaji na závěr. A vyražené opinie. Děkuji, děkuji všem Eh, kteří se vyjádřili, skutečně jsem spokojen a nyní eh, čekám na eh, pozměňovací návrhy, pokusím se zohlednit všechny připomínky, aby to bylo jasné. Děkuji, takže tímto skončíme s tímto bodem a nyní přejdeme ke schůzi koordinátorů. Ano, Mm, takže 26. Mm, září od 15. je příští schůze, to jsem zapomněla říct. Děkuji. Um, a děkuji. Eh, ano, tlumočníci jsou tady ještě. A nyní přejdeme ke schůzi koordinátorů. Máme zde pár věcí a málo času. Eh, takže bych ráda, abyste všichni, kteří zde nemají být, abyste opustili sál. A mm, nyní in kamera